Dobré odpoledne, milí kolegové, milí hosté, dámy a pánové. Začneme, pustíme se do veřejného slyšení praní špinavých peněz za účasti ruských občanů a jejich dopady na Evropskou unii. Máme před sebou dva panely. První panel se bude věnovat dopadům na EU v případě praní špinavých peněz s ruskou vazbou, ale dovolte, abych vám představil řečníky prvního panelu. Jsou to pánové Anders Oslund, buďte vítána. který, který je členem Atlantic Council a je to profesor Georgetownské univerzity. Bude hovořit o praní špinavých peněz ze strany Rusů v Evropské unii a jakým způsobem to ohrožuje členské státy Evropské unie. Druhý řečník, pan Joshua Kirschenbaum, i vás tady vítám, který je členem Německé aliance Marshallova fondu pro zajištění demokracie. Soustředí se na ilegální financování, je spoluautorem dokumentu, který navrhuje lepší architekturu EU v boji proti praní špinavých peněz, spolupracuje s panem Nikolasem Beronem. Pan Kirchenbaum se setkal s delegací tohoto výboru ve Washingtonu loni v červenci a pro nás to byl velice užitečný termín. No a nakonec vítám pana Richarda Bruxe, který je novinář a soukromý defektiv, detektiv u listu Guardian, který se věnoval zkoumání případu praní špinavý peněz v Rusku. Každý řečník bude mít maximálně sedm minut na své úvodní poznámky. Takže poprosím teď pana Oslunda, aby se chopil slova. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji Velice si vážím této příležitosti, abych k vám hovořil tady na půdě Evropského parlamentu na toto velice důležité téma. Po mém soudu ruské praní špinavých peněz uvnitř EU je velkou hrozbou pro národní bezpečnost všech členských států. Musíme pochopit, jak se to děje a činit opatření proti tomu. Nejlepší je finanční transparentnost. Naštěstí Evropská unie učinila správné kroky, když přijala směrnici o praní špinavých peněz v červnu 2018. Byla to pátá směrnice tohoto druhu. Klíčová ustanovení vyžadují od všech členských států, aby zajistili, že informace o vlastnictví všech právních subjektů budou přístupné nejenom příslušným orgánům, ale i všem příslušníkům obecné veřejnosti. Je velice důležité, aby byla tato směrnice plně implementována. Začnu povahou současného ruského režimu. Posledních 40 let jsem studoval um, sovětskou a posléze ruskou a ukrajinskou ekonomiku. Za prezidenta Putina se z Ruska stal nejenom autoritativní stát, ale je to zároveň autoritativní kleptokracie. Putinův eh, režim v sobě spojuje dvě věci. Tajnou policii a organizovaný zločin takže to není stát, který by fungoval řádným způsobem, je to stát, který funguje tak, aby obohacoval a zvětšoval moc svých předáků. Napsal jsem knihu eh, Russia's Crony Capitalism a ta vyjde v květnu tohoto roku. Tam popisuji Putinův režim, jako vlastně čtyři okruhy moci. Tři z nich jsou domácí stát, státní firmy a Putinovi kamarádi, kteří ždímají stát a státní firmy. Všechno je to kontrolováno lidmi, kteří jsou naprosto loajální Putinovi. A jsou mu naprosto loajální to je důležitější než to, jestli dříve patřili ke KGB. Eh, problémem jsou také angloamerické offshory, hlavně Spojené státy a Spojené království, tak tam se ukrývá velké množství jejich, eh, jejich eh, majetku. To je slabina Putinova režima, protože to je mimo jeho kontrolu. A Rozměry této tepl- kleptokracie jsou ohromné. Od roku 2004 Putin a jeho kamarádi uh, vysáli z Gazpromu, jenom z Gazpromu, 10 až 15 miliard dolarů pro své osobní obohacení. To není pro stát, to je proto, aby bojovali eh, proti vlastním lidem. Celkem se jedná o sumu 15 až 25 miliard dolarů, kterou odčerpali ze státu a státních firm od roku 2006. Ironií je, že si nemohou ty peníze nechat doma, protože v Rusku není právní stát a proto nemají zabezpečená vlastnická práva, takže všechna, všechny ty peníze musí dostat někudy ven. Lidé eh, a to je velice dobře zdokumentováno. Jedná se o Arkadie Rotenberga, Jure Kovalčuka, Timčenka. Všechno jsou to staří Putinovi kamarádi z Petrohradu. Všechny čtyři tyto osoby jsou pod sankcemi Spojených států, ale pouze Jurij Kovalčuk a Ortenberg jsou eh, pod sankcemi Evropské unie, ale zbývající dva jsou občany Finska a tedy EU. Někteří se eh, rozhodli pro úzkou spolupráci s Kremlem a poskytují Kremlu mnohé služby. Nejzjevnější byl Abramovič, Oleg Děrypaska, Aleši Rusmanov a Sulejman Kerimov. Z těchto čtyř špičkových oligarchů jenom Děrypaska a Kerimov spadají pod sankce Spojených států a nikdo nespadá pod sankce ze strany EU. Ty sumy jsou ohromné. Od roku 1990 Rusko stále zvyšuje kapitál. Čistý tok je asi 800 miliard dolarů a to je pravděpodobně ona suma, která, kterou Rusové skrývají v zahraničí. Je to neuvěřitelná finanční částka. Způsob, jak se peníze dostávají z Ruska, je tradičně přes Kypr, protože tam existuje dohoda o dvojím zdanění už z dob Sovětského svazu od roku 1982 a peníze se potom pohybují dál na britské panenské ostrovy nebo na Kajmanské ostrovy, potom do Británie a Spojených států, eh, především Wilmington, Delaware a potom dál. Do, v podstatě ty peníze pak někde končí v nemovitostech Týká se to také hedžových fondů a dalších fondů a bankovního systému. Také se to objevuje na řádných eh, burzách. Čas letí, tak bych přešel k závěru. Závěr zní, že všechny země Evropské unie by měly mít eh, sankce proti oligarchům a Putinovým kamarádům, proti těm, kdo spravují Putinův majetek. Putin jasně ukázal, že eh, nejvíc reaguje na sankce, které hm, jsou soukromého charakteru nebo naměřené proti osobám. To vyplývá i z reakce na magnického zákon a ze sankcí, které postihly jeho přátelé, jeho kamarády. Samozřejmě, že to vede k doporučení, že země Evropské unie by měly eh, dodržovat magnického zákon a prosazovat ho i násilím. Jak jsem eh, zmínil, jde o to, aby byla nastolena transparentnost. Jde o to, aby všechny země Evropské unie vyžadovaly aby byly zveřejněni vlastníci a příjemci profitu ze všech majetků uvnitř EU. To spadá pod tu pátou směrnici proti praní špinavých peněz a za druhou všichni veřejní činitelé by měli být přinuceni, aby zveřejnili své majetky, příjmy a zdroje příjmů každý rok. To by mělo být zveřejněno tak jak je to v nordických zemích již od 18. století, protože hlavně bývalí politici, bývalí špičkoví úředníci a obchodníci teď dostávají legálně práci stávají se konzultanty velkých ruských firm. Případ je třeba Gerhard Schröder. Je příkladem toho, jak se takové věci dějí. To znamená, to je věc, která vždycky musí být zveřejněna. Děkuji. Děkuji vám. Už i váš úvodní příspěvek nám ukázal, že se zde jedná o záležitost, která je opravdu velice důležitá. A nyní dávám slovo panu Kirschenbaumovi. Vážený pane předsedo, vážení eh, členové tohoto výboru, jsem velmi rád, že jsem mohl přijít mezi vás. Eh, co se týče eh, finančních aktivit, které pocházejí eh, z Ruska a ze společenství nezávislých států, to je otázka, která musí být předmětem programu vyjednávání mezi Evropskou unii a mezi Spojenými státy. Během minulých let jsme byli svědky skandálu, které souvisly s praním špinavých peněz a jedná se o společná témata, jako je miliardy vypraných dolarů ze strany instituc a Eh, souvisí to také s malými pokutami a nedostatek trestního stíhání eh, v Rusku. Eh, samozřejmě tady se jedná o to, že když si budeme myslet, že tyto kriminální sítě se dějí někde daleko, tak budeme-li tyto aktivity tolerovat v rámci EU, tak to znamená pro nás velké riziko, protože takovéto profesionální sítě, které kontrolují neprůhledné kanály, umožňují eh, odliv eh, kapitálu a potom takovýto kapitál se může použít na politické inference v rámci členů eh, členských států EU. Pokud umožníme bankám, aby Eh, pracovali v, této, eh, v těchto neprojedných schématech a eh, pracovali v rámci nezákonných finančních prostředků ze společenství nezávislých států, tak to samozřejmě potom umožní také vliv Ruska na politiku a ekonomiku v našich zemích. A samozřejmě toto může mít velký vliv na geopolitickou dynamiku v budoucnosti. Eh, tyto eh, skandály se také někdy soustředovaly v menších členských státech a týkalo se to velkých offshoreových bankovních sektorů. Eh, dohled směrnice proti praní peněz je nedostatečný a nejenom v zemích, jako je Kypr nebo Lotyšsko, kde k těmto věcím dochází nejčastěji. A k těmto aktivitám dochází, protože v Evropské unii se e, slabě e, provádí vymáhání e, legislativy a ML. Je to systém, kde banky dostávají pokuty činící pouze několik milionů eur a přitom se jedná o nezákonné aktivity, které jsou vyčísleny na miliardy a takovýto systém je odsouzen k zániku. Musíme se soustředit na otázku slabého vymáhání AML. AML je národní odpovědnost v rámci EU, kde je eh, eh, banky vydávají licence, kontrolují způsobilost a schvalují kvalifikované účasti a to je eh, v předmětu ECB. E a tady se jedná vlastně o finanční služby, které se pohybují v rámci vnitřního trhu. Eh, je potřeba toto řešit eh, v rámci jednotlivých států. A já souhlasím s paní Daniel Nui z jednotného mechanismu dohledu a s panem Benoatem Kure z Rady ECB a je důležité, abychom eh, podpořili Evropskou centrální banku, aby se soustředila na AML. Eh, agentura by měla provádět dohled nad bankami a nad eh, nebankovními institucemi eh, napříč celým společným vnitřním trhem. Musí být politicky nezávislá a musí disponovat dostatečnými zkušenostmi. Samozřejmě jednotlivé vnitrostátní úřady by měly spolupracovat eh, s touto agenturou. A já si myslím, že je důležité, aby centrální takováto agentura eh, získala větší pravomoc, aby mohla postupovat agresivněji a proaktivněji a mohla využívat přeshraniční údaje, aby mohla eh, vydávat odrazující pokuty a zároveň by se toto mělo doprovázet zveřejňováním údajů. Eh, bohužel některé eh, členské státy ani nezveřejňují tyto pokuty. A neexistují k tomu veřejně dostupné informace. A zároveň by se měla využít veškerá pravomoc, aby se omezily obchodní operace a aby se změnila zpráva eh, a byl uskutečně dohled na změnou vlastnictví. My jsme se s s Daniel Nui na toto eh, soustředili. Také je důležité tady hovořit o finanční technologii, protože přeshraniční platby eh, stále více probíhají mimo bankovní eh, systém a tím pádem je velmi důležitý dobrý mechanismus dohledu v případě peněžních převodů. A to je problém, který je rovněž důležitý ve Spojených státech. Eh, obligace, kterými se obchoduje v EU a ve Spojených státech a kdekoliv jinde, je mnohem méně transparentní než mezinárodní platby, které provádějí eh, banky nebo při bankovních převodech, protože skuteční vlastníci jsou často neznámí, dokonce i té eh, protistraně. A zde je potřeba zvýšit transparentnost. Tak jak Eh, je, zde se musíme rovněž eh, soustředit na eh, nelegální aktéry, kteří se snaží zakotvit v hedžových fondech, ve firmách s rizikovým kapitálem či v soukromých kapitálových firmách. Je potřeba zlepšit tedy Eh, otázku dohledu, která zatím není dostatečná. Je potřeba také stanovit eh, priority a eh, musíme se zaměřit také na otázku soukromých investičních fondů a na nezávislé makléře. Naštěstí Evropská unie se zabývá otázkami hedžových fondů a tyto soukromé investiční fondy jsou také předmětem eh, požadavku v rámci programu AML. To je v Evropské unii, ale tyto požadavky byly v, v Spojených státech pozastaveny po dobu 17 let. Eh, kromě těchto eh, rizik, které spočívají v investičních fondech a v obchodech s obligacemi, které se používají na praní peněz, tak problém ve Spojených státech a i v Evropské unii je to, že se neví, kdo vlastně investuje v těchto fondech, jakým způsobem a proč. Vlády mají velmi otevřenou investiční politiku, ale nevědí, co komu patří. E, co se týče e, státních a nestátních aktérů, jako třeba e, z Ruska nebo z jiných zemí, tak se vytvářejí velmi velké strategické investiční pozice a mm, Tyto údaje se nezveřejňují orgánům dohledu, ani to nevědí regulátoři, ani orgány činné v trestním řízení. A samozřejmě jedna věc je, že my můžeme pouze přeskumovat transakce, kde víme, eh, že existují. Proto je potřeba mít více transparentnosti v případě přímých investic a v případě portfolových eh, podílů, protože to umožní regulátorům a orgánům činným v trestním řízení eh, zaměřit se na oblasti, kde je nejvyšší hodnota. Je potřeba, aby docházelo k mnohem agresivnějšímu trestnímu stíhání v případě těchto eh, nezákonných finančních facilitátorů, bankéřů či profesionálních poskytovatelů eh, služeb, abychom měli silný odrazující eh, účinek. A to je vše z mé strany a rád vám zodpovím veškeré dotazy. Děkuji vám. A nyní dávám slovo panu Bruxovi to discuss. Uh, thank you for inviting me to discuss this. Uh... Děkuji mnohokrát, že jste mne pozvali na tento velice důležitý seminář v takto příhodnou dobu. Eh, my toto vnímáme jako velké ohrožení, tedy chování Ruska, neboť ruský systém se opírá o korupci, praní peněz a o eh, vlastně trestnou činnost krádeže, což může ohrazovat i demokracii v jiných zemích, tak jak tomu se znalo Spojené království a USA. pokud eh, eh, se jedna země takto chová, tak to má dopad na nás, na všechny. My všichni jsme v důsledku takovéto činnosti eh, třetí strany zranitelní, což se projevilo. A souvisí to také s politikami a úspor, které se zaváděly v rámci boje proti hospodářské krize. Rovněž eh, jsme byli také poučeni v tom smyslu, že musíme eh, se zabývat i možnostmi či opatřeními mm, tajných služeb v této oblasti. Je tedy třeba posílit eh, finanční tajné služby, což se například stalo ve Velké Británii, ale tady je třeba si uvědomit, že existují mnoho, 100 tisíce zpráv, které hovoří o nebezpečí, která například existovala i celé týdny po útoku v Salisbury. Šlo tedy o to opět navýšit počet pracovníků takovýchto služeb. Ministering and policing the money laundering regulations. Víme, že je tady velký pohyb v bankovním sektoru, ale zároveň jsou to desetitisíce eh, fingovaných firm a máme tady tím pádem velkou míru beztrestnosti. Tady se jedná o to, že máme organismus OCCOP, pak máme případ s tím fondem Hermitage, ale máme asi 4 miliony firm ve Spojeném království, které jsou také svým způsobem do toho zapojeny. Perou se peníze tedy ve Spojeném království. Je potřeba přijít s zákonnou iniciativou. Třeba ten zákon Magnického hovoří také i o procedurách obča- civilního soudnictví, ale to je věc, která je zatím spíš politicky úspěšná. Je třeba, aby noviny měly přístup ke všem informacím, ale bohužel tomu tak vždycky není. Je třeba potřeba využívat nástrojů skutečně efektivně praní špinavých peněz je sice trestný čin, ale e, vím, že v podstatě peníze, které tečou z postsovětského prostoru do Spojeného království, z tohoto pohledu nikdo neskoumá. Víme, že oligarchové v podstatě sankce berou jako drobné náklady na svůj špinavý biznis. Eh, já, mým kolegové, zkoumáme peníze, které přitékají do Spojeného království. Víme, jak je to s majetky a nemovitostmi v Londýně. Eh, jsou, jedná se o 4 miliardy liber, nejenom z Ruska, ale jsou to, jsou to fotbalové kluby, drahé školné ve šk- v soukromých školách a tak dále. Je třeba také sledovat Eh, domy v Kensingtonu, které mají ruské rodiny ve svém vlastnictví. Víme, že dochází k praní peněz a zametání stop. Máme banku Mayfair, mohl bych vám vyprávět o podrobnostech. A trvalo to, stálo to 100 miliard, milionů dolarů od čečenského prezidenta. Je třeba říci, že tento biznis je opravdu vlastně stupněm eh, k tomu obchodu, které oni pak opravdu zamýšlejí. Problém je, že mm, se to neřeší dostatečně rychle podstatě úředníci, kteří by měli stíhat praní špinavých peněz, tak nedisponují dostatkem prostředků ani znalostí, a to ani ve Spojeném království a ani nikde jinde. Zdá se mi, že mezinárodní korupce by měla být považována za stejné zlo, jako je chudoba a, a nemoci když se vydávají peníze na mezinárodní rozvoj, tak by se měly investovat peníze i do potírání této kriminality. Samozřejmě eh, jde o to, aby finanční průmysl jako takový, nejenom banky, ale i právnické firmy se účastnily tohoto boje a víme, že ten problém se často podceňuje. Jde o to, že bankám by se mělo efektivně pomáhat v jejich boji proti praní špinavých peněz. Někdy je rozměr toho praní špinavých peněz evidentní. Je třeba, aby se poukazovalo na zneužívání peněz. peněz. Hovoříme o velkých firmách, to je ta velká čtyřka, která nese velkou společenskou odpovědnost. Jsou to firmy, které sílí pobaltských zemích. Je e, třeba reagovat i na oznámení whistleblowerů. Objevuje se to někdy. Tlumočníci vás prosí, abyste prosím hovořilo něco pomaleji. Text vám dám posléze k dispozici. Někdy to vypadá staromódně, ale KPMG umožnila některým bankám, aby vstoupili do toho procesu proti praní špinavých peněz. Jedná se o částku 200 eh, miliard, které byly proprány v Danska Bank. Stejně tak jsou tady firmy, které sídlí v Moskvě a patří eh, Putinovým kamarádům a jsou účastny tohoto korupčního řetězce. Nikdy se nikdo nepozastavil nad těmi částkami. Pan Oslon teď hovořil o těch penězích, které odtekly z Gazpromu. Někdo se nad tím snad pozastavil? Pokud vím, tak ne. Ty firmy jsou velice loajální k režimu. Mnohé z, mnozí ze seniorních zaměstnanců této firmy, těchto firm jsou účastní tohoto. Vím, že čas se krátí. Mnozí špičkoví eh, právníci usnadňují toky peněz. Před pár lety jsme zažili deklaraci zveřejnění majetku ruských poslanců, když jsme se zjistilo, že mají stametrové byty uprostřed Londýna a nic se pak nestalo na komerční úrovni vidíme velké právní firmy, které pracují pro oligarchy a nikomu nejsou podezřelé. Oni pracují tak, aby to bylo výhodné pro ně, ale rozhodně ne pro boj s praním špinavých peněz. Jeden právník mi jednou řekl, že to se týká praní špinavých peněz, tak to je vždycky otázka názoru. Jde o to, že oni i z tohoto názoru mají pak milionové poplatky ve svůj prospěch. Tedy závěrem, řekl bych, klíčový problém je, že to je to všechno velmi dobrý obchod. Právní firmy jsou firmy orientované na zisk a tento cíl je opravdu velice ziskový. Dokonce i když je to riskantní, tak je to profitabilní. Takže tresty za praní špinavých peněz by měly být opravdu velké. Tohle je oblast, kde si myslím, že váš výbor by měl soustředit svou pozornost na prosazování práva, tak aby se dosahlo značného pokroku v boji proti praní špinavých peněz. Děkuji. All the gentlemen for interesting introduction. Děkuji všem pánům za zajímavý úvod, za nastínění situace, i když ta situace je velmi temná. Vidím že slyšení vzbudilo zájem skupin studentů. Jsou to studenti Gymnázia Ludvíka van Beethovena z Bonu. Vítám vás zde. A teď se můžeme pustit do diskuse mezi poslanci a našimi hosty. Otázky jako obvykle budou v blocích pěti minut, minuta na otázku a pak čtyři minuty na odpověď a poprosím kolegy, aby byli struční, abychom měli dost času na odpovědi našich hostů. Začne náš spoluspravodaj za stranu Lidovou, pan Niedermayer. Děkuji, dobré odpoledne. Děkuji za vaše prezentace. Otázek bych mohl mít spoustu, ale budu mít tři stručné. První se týká vystoupení panu Aslonda Bruxe. Hlavně vy jste řekli, že se dá vysledovat spoustu peněz, které proprala ona dánská banka, tak bych chtěl vědět, do jaké míry, pokud většina těch fondů se teď používá jako investice, zda to byla teda kapitálová linie, nebo zda to byly také i vyloženě trestné věci. Uh, porušení daňového práva, do jaké, eh, do jaké míry to bylo legální, ale do jaké míry by bylo možno je stíhat, protože to bylo jasné praní špinavých peněz. A druhá otázka se týká centralizace přehledu nad procesem praní proti, špinavých peněz, proti praní špinavých peněz. Kvalita samozřejmě bude záviset na inspekcích přímo na místě v těch daných zemích. Taky bych chtěl vědět, do jaké míry bankovní dozor, který tradičně sleduje finanční stabilitu bank, přišla s nějakými pobítkami opravdu sledovat a stíhat praní špinavých peněz, protože praní špinavých peněz pro banky znamená vlastně konflikt zájmů, protože Eh, oni tam mají velké výnosy a to vlastně už zahrnuje i, i pokuty a riziko pro jejich pověst. To znamená, že to může podkopávat kvalitu dozoru. A do jaké míry jenom povýšení úrovně pokud bude postačovat. No a poslední bych se zeptal otázku jak rozšířit ono pečlivost, co se týká sledování peněz přitékajících z Ruska. Pan Aslan řekl, že Rusům se nedá věřit, protože to není právní stát. Jak to tedy pořádně dělat, když nemůžete věřit institucím, dokumentům? Není řešením prostě Eh, snížit míru akceptance takových klientů a obchodovat jenom s těmi, kteří jsou dostatečně jistí a bezpeční, když takových těch vlastně moc není. Děkuji. Pan Aslund, prosím. Děkuji, to jsou skvělé otázky. No za prvé, odkud jdou ty peníze? Za prvé, jdou z nespolehlivých bank v 90. letech pak jsou to ty firmy soukromé nebo státní a pak firmy, které dělají daňové, daňové úniky. Mnoho Rusů má, má peníze v hotovosti venku, protože doma nemají žádnou právní jistotu a pak té poslední otázce. Pokud se jedná o právní, o vládní úředníky, jak o tom hovořil kolega Brooks, tak eh, tak pak by se potom mělo jít. Pokud jsou to obchodníci, tak tam nemůžeme nějak snadno rozlišit. A dám vám příklad. Před finanční krizí tam bylo jasné, že už se něco takového chystá v roce 2012 a velká otázka zněla, proč Rusové a Ukrajinci nechávají peníze doma, protože je evidentní, že dojde k finančnímu krachu a mnoho peněz bylo potom v kyperských bankách, patřilo, patřily ty peníze soudcům, a e, prokurátorům ty peníze se nedaly přesunout do jiných peněz, do jiných zemí, protože jejich původ byl opravdu opravdu velice prapodivný a pak o ty peníze přišli, ne, že by mi jich bylo líto. Takže ano, můžeme, můžeme snadno jít po veřejných úřednících, ale u případě biznismenů je to už pak složitější. Yes, Mr. Brooks. Pane Broxy, děkuji. Já si myslím, eh, že to, co řekl kolega, je velmi zajímavé, kdy tady odlišujeme dva případy, kdy máme jasně nezákonné peníze a zase případy, kdy to jasné není. Protože třeba podnikatelé mají obrovský majetek a nevíte, jestli je to opravdu explicitně nezákonného původu. A samozřejmě banky a musí eh, nalézt eh, důvody eh, pro sledování těchto peněz a Zpracování. Samozřejmě okamžitě se to činí komplikovaně, ale vede to k mnohem důležitější věci. A to, že se ukážou ty systémové problémy. A proč bychom neměli mít eh, západní eh, účetnické firmy, které říkají, všechno je eh, v pořádku a máme tady fondy Gazpromu, že se tyto fondy použily správně, až tam nedošlo k žádným problémům s převodními cenami. Tento druh věcí. A to je ten problém s tím, eh, že by se okamžitě eh, uplatnila směrnice o praní špinavých peněz. Takže tady máme s tímto eh, mnoho souvisících problémů. Děkuji, pane Kirschenbaume. Co se týče Danske Bank, my víme, že na základě zprávy výboru Danske Bank jednalo se o obrovskou eh, částku peněz, kde nebylo možné zjistit původ. Máme eh, informace, že to pocházelo z Azerbajdžánu, nebo že to s Azerbajdžánem eh, souviselo a také s vlivem azerbajdžánských politiků na Evropu. Také to souviselo s Deutsche Bank, ale tam s tím také souvisí organizovaná trestná činnost, ale většinou se to neví. A je důležité Eh, vědět, odkud ty peníze pocházejí. A k tomu je potřeba opravdu velmi eh, hloubkové vyšetřování. A co se týče eh, možných konfliktů mezi obezřetnostní stabilitou dohledu a ALM, ano, já souhlasím, že tady existuje možný konflikt a třeba Eh, regulátoři by si mohli myslet, že eh, dohled, dohledový orgán může dojít k názoru, že eh, banka o tom věděla, ale může se ohrozit jurisdikce v případě Spojených států. A já si myslím, že toto není tak důležitý faktor, jako je politický vliv a dokonce i e, tím, e, že některé finanční instituce jsou e, zcela v politických silách. A to souvisí také s částkou pokut. Proto pok- já si myslím, že je to důležitý prvk, prvek, ale podle mého názoru je, že se jedná spíše o politická omezení a že to je tím nejdůležitějším faktorem. Děkuji. Eh, nyní eh, spoluzpravodaj za SAD, Jope Kefet. Eh, děkuji vám. Já souhlasím se všemi vašimi doporučeními a já bych nejdřív začal s panem Bruxem. Já si myslím, že problém je v tom, že pouze málo osob bylo opravdu odsouzeno za praní špinavých peněz. Jak tedy zajistíme, že bude eh, dostatek eh, sankcí a také co se týče důkazního eh, břemena, tak aby to mělo opravdu dopad na osoby, které jsou zapojeny do těchto kriminálních aktivit. A to je můj první dotaz. Já jsem z Dánska. Já si myslím, že bez tohoto tady panuje beztrestnost a že tady potom je opravdu rizikové toto provádět v Evropě. A potom k panu Kirschenbaumovi. E, tady je ten e, rozpor mezi systémem, který jsme vytvořili v Evropě, tedy vnitřní trh, volný pohyb osob, e, kapitálu, služeb, finanční trhy a tak dále. A potom ty národní orgány, které jsou odpovědné za provádění dohledu a vymáhání směrnice pro praní špinavých peněz. A tak, jak řekl pan Brooks ve své zprávě, je to systémový problém. Eh, co nám brání tomu, abychom tento proces zcentralizovali? Eh, co nám brání? abychom to centralizovali. V čem je problém ve finančním eh, průmyslu? Proč ne centralizovat tento systém pro boj proti praní špinavých peněz? Protože to by mohlo vytvořit finanční stabilitu. A proč se tomu banky tak brání a celý finanční sektor? Eh, děkuji, pane Bruxy. Prosím. Otázka ohledně toho, že otázka, jak zvýšíme ten odrazující účinek, to je to, o čem jste hovořil. Eh, to je otázka eh, i politické vůle a zároveň schopnosti to učinit. Tady v mnoha zemích došlo k velkému politickému konfliktu a to především ve Spojeném království. Ve uh, Spojeném království, kde existuje velmi stabilní právní stát a existuje vysoká integrita, velmi dobré renomé, tak pokud eh, začínáte otevírat tady uh, tyto uh, případy, tak vlastně tím ten systém podkopáte. A to je taková mantra, která se často opakovala. Uh, a pro vládu je velmi komplikované souhlasit s tím, že existuje závažný problém a že je potřeba ho pročistit. A jedná se o odvětví služeb. A je to mm, sektor, který má velmi dobré renomé, vysokou hodnotu. A je to věc opravdu dalekosáhlá. A potom jsou tady ještě takové obyčejnější důvody a to, že orgány činné v trestním eh, řízení to mají komplikované, eh, pokud chtějí vyšetřit případy praní špinavých peněz, je to časově náročné a víme také, že ti lidé, kteří by byli z něčeho obviněni, tak mají plno peněz na advokáty a orgány činné v trestním řízení mají tedy omezené zdroje. A potom tady máme ještě ten administrativní eh, problém a eh, vlastně potom se to celé rozmělní a potom mm, nedojde k obvinění žádných e, osob. A potom se jedná třeba o pokuty za procesní otázky. Ale to nikoho neodradí, tak jak e, naznačujete. Já si myslím, že vláda e, musí stavět na hodnotě odrazujícího účinku a musí pracovat na své strategii v boji proti praní špinavých peněz. A já bych ještě chtěl se vyjádřit k tomu, co řekl pan Brooks. Ano, eh, to stíhání ze strany eh, státního zástupce je velmi komplikované, protože je potřeba prokázat eh, znalost pachatele, že o tom věděl a to se komplikuje, prokazuje. A je to náročné taky na finanční prostředky a dokážu si představit, že pro malé země je to problém, co se týče financí, potom také otázka nezávislosti soudnictví a ve velkých zemích na to musíte vynaložit obrovské prostředky a musíte mít opravdu dostatečné zkušenosti. Ale já si myslím, že se to musí udělat a jak řekl pan Aslund, ano, je to potřeba. A potom v případě um, toho, že na to nemáme eh, dostatek osob. Já si myslím, že se musíme více soustředit na otázku dohledu a e, ve, v USA došlo k e, velkým úspěchům ve stíhání, třeba v případě Venezuely nebo Malajzie. Ale není to tolik případů. A potom, co se týče praní proti špinavých peněz e, na úrovni EU, tak nevím, co tomu brání. Mm, já jsem slyšel, že banky se brání. Já vím, že je to komplikované vytvořit takovou agenturu, protože přitom musí členské státy spolupracovat. A Nikola a, a já, my jsme řekli, že by se to určitě vyplatilo. Ale myslím si, že pokud eh, neexistuje politická vůle pro jednotou agenturu, což já si ale myslím, že bylo optimální, tak je eh, důležité provést zlepšení stávajícího systému a tak, jak jsme řekli ve zprávě, potřeba poskytnout eh, další zdroje Eh, proto, aby ESMA a Evropský bankovní úřad je měl. Nemusíte vytvářet eh, novou agenturu, ale musíte poskytnout mandát a zdroje a i lidské zdroje takovému tomuto orgánu je potřeba posílit jednotný mechanismus eh, dohledu a oni vyjádřili své přání držet se otázky dohledu. To považuji za zlepšení. Já si myslím, že nemusíte vytvářet agenturu, pokud chcete dospět po kroku a ty návrhy jsou Eh, krátkodobé a já si myslím, že lepší toto než nic. Ale když se podíváme na, na ten krátkodobý eh, přístup a na ten dlouhodobý, tak já si myslím, že to by bylo neefektivnější. A myslím, že se musíme podívat i na tu střední část. Já si myslím, že stávající systémy eh, nefungují. Je potřeba se podívat, co nám přinese budoucnost. Děkuji to bylo velice dobré. Já si myslím, že evropské a americké banky fungují trochu jinak. Ve Spojených státech 220 miliard dolarů bylo uděleno na pokutách. To jsou eh, peníze od různých sankčních institucí. A Oni chtějí redukovat náklady na to. Proto americké banky nyní chtějí, aby ten konečný příjemce profitu musel být zveřejněn. To na to tlačí i sami banky, musí být zveřejněn ze zákona. Někdo říká, že je to prostě otravná byrokracie takže si myslím, že by to by mohly intenzivnější pokuty. Děkuji pan Heckmark za EKR. Děkuji za vaše prezentace. Je to depresivní, nejenom proto, jak je to ohromné, ale i proto, že v podstatě na to nikdo relevantně nereaguje. Myslím, že je na čase, abychom se na to podívali protože je to úplně fundamentální ohrožení Evropy. Je to v podstatě finanční a zločinecká válka. Spoustu evropských bank se do toho zamotalo a je toho součástí. A bylo by zajímavé, kdybyste nám mohli říct, za prvé, co byste řekli, jaká je, jaký je celkový rozměr toho. Dánské bank v Estonsku, 50 miliard a potom další příklady, ale co byste řekli, jaká je celková suma toho všeho? A za druhé, jak byste popsali ohrožení pro bezpečnost plynoucí z tohoto majetku v Evropě? A za třetí, vzdor té legislativě, kterou máme, pan Oslund řekl, že evropské banky mají pocit, že to všechno je jenom byrokracie. Já musím říct, že s tím nemohu souhlasit, protože babička v rodině chce uložit nějaké peníze, které měla skované doma, přijde do místní banky a uloží si to tam za nepatrný úrok a já mě samotného se ptali, když už jsem tady 15 let a mám z Bruselu peníze, tak eh, já bych chtěl, abychom se věnovali tomu, možná je to triviální, ale přece jenom je to zásadní věc. Jak pro boha je možné, vzdor té legislativě, kterou máme, něco takového? A jakým způsobem zajistíme to, že ti, kdo jsou vinni, budou taky řádně potrestáni. Pardon, Konar Hekmar i EPP, to si myslím, že asi každý pochopil. Pan Oslund, prosím. Děkuji. Ty první dvě otázky. Celková suma majetku 800 miliard dolarů v zahraničí. My přesně nevíme, kde. 1,3 trilionu dolarů je ta horní hranice. Co se týká praní špinavých peněz, tak to bude větší suma, protože ty peníze jsou v oběhu. Estonsko, Moldova, Kypr, Británie a tak dále. To znamená, ty peníze projdou mnoha zeměmi a po většinu času se ty peníze potom eh, zastaví, tak říkajíc, v nemovitostech. Ne, některé částky peněz se nedají přesouvat, když se podíváte na Ukrajinu a nadcházející volby, tak to budou náklady půl miliardy dolarů bude asi ze zdrojů ruských oligarchů napojených na Kreml a proto každý, kdo na Ukrajině bude zvolen, pravděpodobně bude nějakým způsobem záviset na ruských penězích. A když si vezmete země jako Švédsko 12 miliard dolarů, když přijde pár milionů z ruských peněz, tak to může překlopit peníze, máme překlopit výsledek těch voleb. Máme také e, informace o tom, jak bylo ovlivněno hlasování o Brexitu. Tam asi také byly ruské peníze, které nakonec ovlivnily výsledek. To znamená i relativně malé částky té celkové ohromné sumy mohou ovlivnit eh, výsledek voleb. Děkuji. Pan Kirschenbaumer, ty peníze, které vaše babička chce uložit v bance, to je někdy sčítání jablek a hrušku. Víte, žádná banka nežije jenom z těch eh, úložek od důchodců. Tady jde o to, že jde eh, o definování podmínek, když ukládání hotovosti by mělo iniciovat nějaké další Eh, šetření. Tady jde o to, že mnohé finanční zdroje potom žijí z těch poplatků. Jsou informace o Danské bank, ta situace znamená, že malé množství firm, které vlastně žijí profesionálně z té cirkulace peněz, takže peníze se pohybují těmi skořápkovými firmami, kde je spoustu klientů a je tam velký, velký počet, velká míra výnosu z té estonské pobočky Danske Bank, tak eh, ty profity byly pro poléta z toho. Jde o to vyhnout se kontrole protože ty finančníci jsou natolik mocní. Na druhé straně je naprosto nemožné pochopit všechna schémata pohybu těch peněz. Banka nemůže zabránit darebákům, aby si tam ukládali peníze, ale ono zas na druhou stranu není až tak složité zachytit eh, miliardy v malé bance. To je velmi nápadné. Některé věci jsou evidentní, ale ten dozor prostě nefunguje. Mr. Brooks, thank you. Thank you. Um, uh, just a, a comment on the point about já bych se chtěl vyjádřit k tomu, uh, že se jedná o hrozbu pro bezpečnost. Já bych chtěl eh, se vyjádřit tomu, eh, eh, co řekl pan Aslund a to, že ty peníze, které rusové investují v nemovitostech v Londýně, tak já si s tím nesouhlasím. Já si myslím, že to je hrozba pro bezpečnost, protože vlastně tímto se to podporuje. A potom tento vlastně tento eh, trh je eh, fungující eh, součástí celé té korupce a týká se to všech lidí. Já si myslím, že se musíme na to dívat jako na bezpečnostní hrozbu. Nemůžeme se dívat na konkrétní částky, musíme se podívat na celý ten obrázek a i toto je součástí celého obrázku. Potom otázka ohledně těch eh, malých vkladů, o kterých hovoříte. Já si myslím, že je to součástí eh, toho plnění předpisů v oblasti eh, praní peněz. Je důležité, abychom v Evropě měli postupy a pravidla, která se budou plnit. Eh, takže pokud eh, dáte tyto eh, instrukce těm níže postaveným zaměstnanům v pobočkách, ale pokud jde o bezpečnostní hrozbu v případě praní peněz, tak jim řeknete, co se stane, pokud vám na účet přijde velká částka. A to potom musí posoudit ten výše postavený bankovní úředník. A potom tady zase do toho vstupují ti drazí právníci a potom dochází ke špatným rozhodnutím. Co se týče Danské bank, tak já bych chtěl připomenout, že eh, v druhé polovině příštího týdne naše delegace navštíví Estonsko a Dánsko a budeme pokračovat v šetření za SAD Ana Gomeš. Eh, Děkuji vám, eh, pane eh, profesore Aslunde, eh, že jste zdůvodnil Magnického zákon jako důvod pro boj proti praní špinavých peněz. Já jsem se tím zabývala od roku 2017 z hlediska lidských práv ale je správné, eh, že je důležité se na to také dívat jako nástroj praní peněz. Je potřeba mít zacílené sankce, ale nemyslíte si, že zlatá víza či eh, investiční programy, které existují v EU, ale také v USA, tak vlastně jsou daleko od toho, aby eh, zabraňovali těm sankcím. Minulý týden Komise po velkém tlaku našeho parlamentu přišla se e, zprávou o zlatých vízech a je to e, důrazná zpráva, bohužel doporučení a závěry jsou slabé. Ale jedno z doporučení, které tam není a které by tam mít, být mělo, jak zajistit právě e, toto jak se bude provádět řízení v případě těchto víz u osob, které jsou součástí toho vyšetřování eh, praní eh, peněz. A Lipástr byl vyňat ze seznámu sankcí, ale v Evropě ne. Takže já bych chtěla vědět, eh, jak, to, jak by ta evropská lobby, jak by měla být vyňata z těch sankcí v případě Děry Paského. A já bych s vámi určitě chtěla souhlasit v tom, že eh, otázka praní eh, peněz by měla být eh, centralizovaná v případě dohledu bank. Já vím, že třeba portugalské banky praly peníze, byly pračkami pro Angolu. A potom mm, samozřejmě víme, že máme i ruské pračky, které perou peníze pro Azerbajdžán. A právě proto, že tady existuje ta promiskuita a točí se dveře eh, v případě těch expertů a účetních eh, v rámci těch velkých for, buď eh, radí bankám či centrálním bankám a vlastně to celé usnadňují. Tak to já si myslím, že je ve středobodu problému. A potom zpátky k panu Brooksovi ministr zahraničí vlastně řekl, že by eh, Brexit v případě eh, Singapuru řekl, že vlastně eh, Brexit povede k tomu, že Británie bude daňovým rájem a myslíte si, že si to Britové uskuteční? Tak nejdříve pan Aslund, potom pan Kirschenbaum a potom pan Brooks. Děkuji, děkuji mnohokrát. To byla vynikající poznámka. Naprosto souhlasím s tím, co jste řekla ke zlatým vízům. Denis Vilčenko, Lottenberg, to jsou finští občané a proto jsou tedy občany Evropské unie a z tohoto důvodu není možné na ně uvalovat sankce. V 90. letech obdrželi finské občanství, tehdy to byly ještě nevinné doby, ale obdobné věci se dějí státe. V poslední, V poslední době jsme viděli velké množství velice bohatých, velice zámožných Rusů, eh, kteří získali maltské a kyperské státní občanství, respektive si ho zakoupili. A proto Evropská unie tak eh, tvrdě zareagovala proti zlatým výzům a já si myslím, že je velice rozumné, že zareagovala tímto způsobem. Je třeba další, tam třeba dalších odlišných kontrol. V sedmi evropských zemích existují světlovací továrny ve Švédsku, v Irsku, takovéto relativně velké podniky, což znamená, že uvnitř Evropské unie musíme kontrolovat tak, abychom kontrolovali ne pouze to, co je z hlediska bezpečnosti nepřístupné. Pan Brox mě skorigoval, co se týče těch národních bezpečnostních rizik, ale i z právního hlediska je třeba na to pohlížet. Mnoho podniků a mnoho aktiv bylo přesunuto do Evropy, zejména do Spojeného království, ale ne pouze tam, všude. A Evropská unie potřebuje určitý způsob lepšího zajištění národní vnitřní bezpečnosti a měla by mnohem lépe prověřovat zahraniční investice. Děkuji. Další bod. Americká vláda stále ještě má mm, tuto osobu na seznamu sankcí. Byly tady snahy o odstranit se z tohoto seznamu, to souvisilo s ekonomickými aspekty. A dále je obtížné nalezat trhy s hliníkem, zejména o to asi šlo. Dále otázka, která se týkala Mm, takové té točny mezi politikou a těmi, kteří toto vše umožňují. Pokud se soustředíme na finanční služby, pokud se na ně spolehneme, na ten velký sektor finančních služeb, který je napájen penězi z Ruska a ze zemí Commonwealthu a závisí na nich. Samozřejmě jsou to skorumpované příjmy. To se netýká pouze bank, ale i dalších institucí. Například eh, se to týká daňových poradců a dalších poskytovatelů či zprostředkovatelů finančních služeb. Jak tedy je nejlépe regulovat a jak nad nimi provádět co možná nejlepší dozor. To je samozřejmě problematické, ale zejména pro země, které mají velký finanční sektor, kde existuje silný politický vliv a veškerý profesionální poskytovatele služeb eh, samozřejmě jsou toho součástí. I dále portugalské banky Angola, to je dobrý příklad, který ukazuje, co se může udělat v rámci již současného dohledu, co je možné vylepšit. Zmiňovala jste, že celá řada portugalských bank byla čena v Angole a prali peníze, nevím do jaké míry se to změnilo nyní, kdy v Angole vládne nový režim. Za Santosova režimu to bylo jiné, ale myslím, tam minimálně došlo ke koupi dvou portugalských bank. Evropský bankovní dohled eh, zahájil postup proti portugalskému bankovskému dohledu a dospěli k závěru, že došlo k porušení evropského práva, ale přesně nevím, jak to tehdy probíhalo. Vím, že portugalské úřady Evropská centrální banka, která za to odpovídá, odpovídají za kontrolu změn ve vlastnických poměrech. Nešlo tedy pouze o samotné dohledové předpisy, ale zejména o to dobře vymáhat zákony. I když budeme mít co možná nejlepší zákony a skvělé dohledové orgány, a pokud nebudeme toto prosazovat a vymáhat, tak to nebude hrát vůbec žádnou roli, neboť to pak jde vše nad legislativu, která upravuje plání špinavých peněz. Tam šlo o legislativu, kde Eh, se mělo zajistit, aby politické exponované osoby mohly nakupovat portugalské banky a to se lhalo. Takže já si myslím, že není tak obtížné něčemu takovému zabránit. A nyní rychle k otázce Londýnu, Singapuru po Brexitu. Je to skutečné riziko. Tereza May o tom ho již hovořila také Jeremy Hunt. Ministerstvo zahraničí se pokouší chránit zámořské oblasti. Mnohé z nich působí co by daňové ráje. A po Brexitu je velice pravděpodobné, nezávisle na to, jak nakonec Brexit skončí, že lobbysté z londýnské city budou mít ještě silnější pozici než nyní. Neboť toto průmyslové odvětví je skutečně velice silné eh, ve Spojeném království. A co se týče offshoreového financování, samozřejmě budou se snažit to ještě silněji prosazovat a dále přítomnost či nepřítomnost Spojeného království v Evropě. Naše vláda eh, bude toho názoru, že, že její hlas v Evropě již není nebude moci být vyslyšen a samozřejmě se asi více soustředí na zámořské oblasti a bude je chránit před offshoreovým financováním z Evropy. A ulehčí jim život. Já si myslím, že ano, finanční služby eh, jsou nahlíženy jako, što, eh, jsou budoucností pro zámořské oblasti. A pokud eh, Británie nebude v Evropě, tak existuje nebezpečí, že se vydá na velice nebezpečný terén a myslím si, že by to bylo velkým nebezpečím pro všechny. Děkuji. Já budu hovořit španělsky. Eh, děkuji vám eh, všem třem. Děkuji. Děkuji vám všem eh, třem. Vaše prezentace byly výborné nejenom z hlediska rozboru, ale také pokud jde o jednotlivá doporučení, ale také co se týče struktury pobídek pro řešení obrovského rizika, o kterém jste hovořili, a to, že kleptokrati ve třetích zemích eh, vlastně mohou mít vliv na korupci v našich zemích a ve velmi důležitých odvětvích v našich členských státech a také eh, z hlediska hrozby pro volby, protože pokud mají kleptokrati geostrategické zájmy, tak eh, to může obnášet obrovské riziko pro naše vlastní demokracie. Vy jste také hovořili o tom, že by se měl zvýšit eh, prach odrazujícího účinku. A vy jste hovořili o opatření, které spočívalo v tom, že bychom měli dostatečně kvalifikované zaměstnance, kteří by mohli účinně uplatňovat eh, pravidla pro stíhání eh, praní peněz a jiných souvisujících zločinů. V tuto chvíli jedna věc, kterou jsme se během posledních let zabývali, tak to byla otázka chránit oznamovatele, protože to je velmi důležitý zdroj pro to, abychom věděli, že existují eh, nezákonné či nedovolené činnosti, a které se těžko zjišťují. Víme, že většina těch, eh, kteří se snažili Eh, přispět eh, k tomu, aby poukázali na tyto trestné činy, tak potom dopadli špatně pracovníci bank a tak dále. My jsme si tady eh, vyslechli mnohé z těchto oznamovatelů. A proto já bych se vás chtěla zeptat, kromě toho, že využijeme vašich doporučení, zdali si myslíte, že lakota může vést k tomu, aby byly oznamovatele, kteří v případě, že prokázané, v případě prokázané trestné činnosti nebo v případě zabaveného majetku, že by mohli mít nějakou pobídku, tak aby se z mnohonásobily informace, které potřebujeme, abychom zastavili ty eh, operace, které činí eh, několika milionové částky v případě praní peněz a související trestné činnosti. Yeah, thank you very Děkuji, děkuji mnohokrát. Eh, líbí se mi, co zde bylo řečeno o kleptokracii, ale korupce je skutečně vlastně nástrojem vedení války Korupce znamená, že si můžeme kupovat důležité politiky. Rusové si nekupují země nebo politické strany, ale jednotlivé politiky, jednotlivé osobnosti, což činí v různých politických stranách. Je to velice jednoduchý prostředek a tímto způsobem jsou schopni si snadno zajistit vliv a potřebovali bychom velice přísná pravidla transparentnosti jak pro lobistickou činnost, tak pro činnost politiků. Měli by přesně vykazovat, jaké mají příjmy, jaký mají majetek a tak dále. V některých zemích tak tomu je, ale ne ve většině zemí. ještě jeden další aspekt. Jak využívají rusové soudní systém? Soudní orgány v Rusku požadují, aby různé země akceptovaly ruské rozsudky. Například pokud jde o zadržení jistých osob. Debraude to byl jeden příklad. Sedmkrát byl zatčen kvůli ruskému zatýkacímu příkazu a pak požadovali na USA aby jim poskytli dalekosáhlé informace. Rovněž chtěli, aby bylo prosazováno ruské právo a aby příslušníci třetích států dodržovali různé ruské zákony. A zde musí Evropská unie pokud od ní ruské úřady něco požadují, něco, co se neopírá o princip právního státu, tak něco takového musí zamknout. K podobným pokusům došlo na Kypru, ale nejenom pouze tam. Je třeba, aby toto bylo komplexně upraveno. Děkuji. Děkuji. Já se domnívám, že jste velice dobře popsal korupci ve finančním sektoru, že to je zejména hrozba pro volby a že to samozřejmě platí pro mnoho volebních kokrsků a i nad to jeden i velice jasný příklad, na který byste se měli zaměřit. Ruské banky a financování strany Lepenové. K tomuto vyšla studie nedávnem, která dospěla k zajímavým závěrům. E, ta ruská banka, o kterou se šlo, e, šlo poskytla úvěr. Je to ruská banka, která má jak českou, tak ruskou, tak českou bankovní licenci. Ta ruská bankovní licence ji byla potom odňatá. E, a tato banka poskytla 7 miliardový úvěr eh, straně Lepenové, Národní frontě, to bylo odhaleno v Rusku, tedy, eh, neboť poté, co tato banka byla v Rusku zrušena, tento úvěr byl přenešen na ta, eh, jednu firmu fiktivní a dále na další firmu, která měla vojenské zakázky, například také pro Sýrii a pro vojenské a bezpečnostní síly v Rusku. Zde je vidět, že finanční sektor skutečně může být nebezpečím pro volební boj. Dále ochrana oznamovatelů, k tomu se asi ještě vrátí kolega. Pozbuzování oznamovatelů k tomu, aby poskytovali informace a jejich správná ochrana. To by vedlo k tomu, že veřejnost a úřady by měli povědomí o větším počtu případů a pokud by měli eh, dobré informace, eh, tak eh, by se mohlo jednat o velice zajímavé případy, ale tak bude pravděpodobně obtížné zahájit odpovídající trestní stíhání a vysledovat veškeré ruské černé fondy. Často, pokud takovéto pokusy jsou, skončí osvobozením toho obžalovaného, ale je možné jít touto cestou. Děkuji ještě několik eh, poznámek k oznamovatelům. Já jakožto novinář eh, jsem velice často spolupracovala s oznamovateli a mohu bez výjimky říci, že jejich život eh, se po oznámení zcela zhroutil a to i v případě, že byli nakonec osvobozeni, že se prosadili. Ale přesto jejich život se zcela zhroutil. A takovýto lidé si myslím budou ochotní poskytovat informace pouze, když tam budou nějaké silné pobídky, pokud budou odměněni, stejně jako v USA, kde mm, pan Berkelund eh, dostal velkou odměnu, když upozornil na mm, případy vyhýbání se daňové povinnosti velké instituce. A to byly informace, které by pravděpodobně úřady bez oznamovatele nikdy nezískaly. Problém při nebo jeden z problémů při praní špinavých peněz je to, že tam, kde jsou ty peníze ukradeny, tak to není to místo, kde se ty peníze využijí. A pokud eh, někdo toto oznámí, tak to rozhodně není to místo, kde ten oznamovatel za to bude odměněn. Pokud se tý, eh, například týká um, to Ruska, tak jistě to ruský občan nedostane šek z Kremlu. Proto je třeba, aby toto celé fungovalo mezinárodně propojeně. Děkuji. Děkuji svém Gigold za zelené. Děkuji. Jedno téma zmiňovali mnozí z vás, ale stále jsme ho ještě dostatečně neprodiskutovali. Ve zvláštním nebo či ve zvláštních výborech jsme se soustředovali na roli Kypru v rámci evropského finančního systému, právě také s ohledem na špinavé peníze, které se dostávají do Evropy, či které se přes Evropu dostávají do jiných míst. Pane Kirschenbaumer, vy se k tomuto tématu již publikoval. Mohli byste nám říct nějaké aktuální či bližší informace s ohledem na přítomnost ruských peněz v kyperském systému právě s ohledem na vlastnickou strukturu? A ještě otázka na všechny e, tři e, odborníky. Mohli byste nám říci, do jaké míry podle vás je obtížné na Kypru prosazovat zákony AML? Děkuji, děkuji. Ta první otázka, přítomnost ruského, ruských peněz v kyperském bankovním systému. Jistě ta přítomnost tam vždy byla. Kyberská vláda oznámila, že po celé řadě skandálů a vyjednávání na vysoké úrovni také se Spojenými státy proběhne odpovídající reforma a cílem této reformy podle kyperské vlády je to, že ruské peníze, které jsou v kyberských balkách, by měly být poslány zpět. Možná tak to postupují údajně, do, je to podloženo některými číslami, já tomu stále nevěřím, neboť e, ta čísla, ty statistiky neuvádějí ty skutečné vlastníky, mnoho účtů, tam je to nejasné, nevíme, jestli je to někdo, kdo má ruský pás, nebo je to jen pouze nějaká firma, která je v Rusku registrována. A tato čísla, která byla zveřejněna, neříkají vůbec nic o skutečné míře ruských skutečných vlastníků a ta míra není malá, což se projevilo například, když se zhroutila léky banka na Kypru a pak eh, najednou přišli ukrajinští a ruští vlastníci to byly vlastně ti podle vlády, kteří tam měli vůbec největší, největší vklady. Dál vlastnická struktura. Víme, že, a nyní hovořím přímo o Kypru, že tam existují tři velké banky. Bank of Cyprus, 15% Lenik Bank, to je e, družstevní banka a CB. Ta se dříve jmenovala Ruská obchodní banka další menší banky, jako Kyperská rozvojová banka a několik dalších menších bank. Ale ty hlavní banky jsou relativně velké a tam je velice mnoho ruských střadatelů. V jedné bance byl nahářen předseda představenstva, například v představenstvu je Maxim Goldman, Stále ještě máme dojem, že on je největším podílníkem, ale tato osoba již je na seznamu sankcí USA, takže stále vzniká dojem, že tam mají stále velký vliv. Pokud se podíváme na ty další velké banky, Helenskou banku, tam je největší vkladatel americký hedžový fond. Další druhý velký vkladatel je firma, která podniká s videohrami a to je v běloruském vlastnictví, takže to má ruské zázemí. A jsou tam ještě nějaké napojení se stát, ke, na státy Velkého Golfského zálivu. Pak je tam ještě propojení s Helenskou Balkou Další banka i si víte, již dle svého názvu je ruskou bankou. Dříve patřila, byla přímo ve vlastnictví druhé největší ruské banky, dále Altricia, ruská banka, která, když měla problémy, tak byla vykoupena ze strany CEOs a v jednom interview bylo oznámeno, že nákup podílnických práv této banky Samozřejmě jsou tam limity z hlediska kapitálové přiměřenosti, ale tři velké banky, ty tři největší banky na Kypru mají silné propojení s Ruskem, což samozřejmě eh, dělá problémy při zprávě. Tedy bankovní sektor tam je ovlivňován Ruskem, je tam velká závislost na ruských penězích. Také je to napojeno na zprávu aktiv, není jasné, kdo je závislý a kdo není závislý na vysokých penězích, což je velkým problémem s ohledem na problematiku praní peněz, které se dnes věnujeme. Děkuji mnohokrát, to bylo vynikající. Rád bych taky ještě něco dodal. Bail-in. Zrušení úvěru. Tady musím říct, že ten bail-in to byly velmi špinavé peníze, které byly zde přitom použili To zhroučení bank na Kypru eh, bylo v důsledku řeckých dluhopisů. To bylo v roce 2012. A po roce eh, to velké kyperské zhroucení bank. Každý, kdo měl aspoň trochu nějaký smysl pro finanční uvažování, si své peníze stáhl předem zpět. Role Kypru jakožto transitní země byla zcela jasná. V roce 2013 Mezinárodní měnový fond provedl šetření ruských peněz na Kypru ověřenými auditory a tehdy již nebylo nalezeno příliš mnoho peněz. Asi pouze 14 miliard dolarů to byla celková investice tehdejší na Kypru. Tedy mnohem méně, než peníze, které skutečně byly v zemi. 70 tisíc ruských státních příslušníků žije oficiálně na Kypru. Některý z nich pravděpodobně již získali i kyperské občanství. Mnoho z nich působí ovšem také i v Rusku, Na Kypru eh, nalézáte mnoho reklam, které vám napísejí krásný byt eh, v Petrohradě či jinde, pro případ, že by se vám omrzelo krásné kyperské slunce. Tady se stále hovoří o tom, že musí být vždy zveřejňován skutečný vlastník. Že je to povinnost, eh, která vyplývá z páté směrnice proti špinavý, praní špinavých peněz. Rovněž se opakuje, že bylo uzavřeno 15 tisíc bankovních účtů, protože nebylo zjevné, odkud peníze skutečně pochází. Takže v této věci již bylo učiněno mnohé. Ale ACB hovořil o tom, že Joshua, panamské dokumenty, tam se dočítáme, že přítel z dětství od Putina dostal úvěr ve výši 650 milionů dolarů, který nikdy nesplatil. Namísto toho si zakoupil ACB. Takže, jak vidíte, ne vše je v pořádku. Ovšem, kyperské úřady tvrdí, že oni tedy zjednávají pořádek a že je vše na nejlepší cestě. Děkuji mnohokrát. Předseda. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já bych byl rád, abychom se podívali na případ Muktara Abliazova, tento kazašský obyvatel, který je údajně obětí politického pronásledování ze strany Astany a Mosky byl odsouzen soudy ve své země, protože sprané věře více než 6 miliard dolarů mezi k roce 2005 a 2009, když byl s členem představenstva kazašské banky BTA, bylo to 6 miliard dolarů. Pak uprchl do Velké Británie, kde e, se stal předmětem soudního francouzské justice a anglické justice, protože byl předmětem mezinárodního zatykače. Tento člověk e, v Londýně potvrdil e, zpravěření peněz banky z BTA, bylo to asi 40 miliard euro Britsky, ve Velké Británii byl pan Biasov sousen, ale poskytl špatné informace justici a také sfalsifikoval své dokumenty. Proto Lundický dvůr ho odsoudil na 21 let odsouzení z povody, protože um, jak si podváděli u Twisty, ale nyní je ve Francii, kam uprchl. A tady ještě v roce 2016, poté co byl uh, podepsán rozkaz o vydání tohoto pana Vězova Stále ještě e, pan Vězov tedy vydán nebyl. Dále nyní e, byl poslán zpět do Kazachstánu, kde je podaří nás dokonce z účasu vraždy a tehdy šlo vraždu prezidenta banky, která um, byla nakonec přejmenována Bt a Pan Biazov se potom stal předsedou správní rady této banky. Od svého exilu vytvořil pan Biazov uh, v nadaci, které se nazývá Open Dialog, otevřený dialog. A nyní se skutečně ptáme, jakým způsobem jsou financovány aktivity této nadace. Tady tedy mé otázky. Nejdříve, Pám jste, pane ministru, víte, kde je momentálně pan Biazov, zda je tedy ve Francii a pokud ano, máte pocit, že by bylo, že vhodné, aby mohl být takto na svět, na svobodě v zemi, která dodržuje právní řád a dám se vás ptám, kde jsou ty peníze, které byly věřeny? a můžete nám dát e, záruku, že to bude prošetřeno a dále, pane předsedo, e, myslíte si, že by bylo vhodné, aby tak 3 si udělal slyšení, které by se zaměřilo pouze na případ pana Biazova a dále se ptám, e, chcete se zeptat Ruska, Putina či Kazachstána, jak to tedy, eh, Kazachstánu, jak to tedy vypadá s tímto občanem, aby nám vysvětlili situaci. Já si myslím, že systematické očerňování Ruska jejich spojenců nemůže eh, přeci bez tomu, že ti takzvaní zločinci bílých límečků se budou prohlašovat za oběti. Já zodpovím tu poslední otázku, která se týče slyšení. Tady je třeba, aby se na tom dohodli koordinátoři politických skupin a potom konference předsedů. My jsme na konci mandátu, takže rozhodně není možné na něco takového pomýšlet. Ale ptám se, chce někdo um, okomentovat otázky, které byly položeny? Pan Kirschenbaum. Děkuji. Řekl bych k tomuto, že fakt že když někdo ukradne peníze v Rusku a pak tvrdí, že je opozice, že je obětí, tak to jsou asi případy, které se stávají, ale já bych k tomu nechtěl nic říct. Já znám ten případ a myslím si, že je to strašně složité. Nechtěl bych se k tomu vyjadřovat. Děkuji. Tak eh, tím jsme se dostali na konec této části. Děkuji našim hostům za jejich příspěvky. Eh, jsem se jist, eh, že jsme slyšeli spoustu zajímavých informací pro naše, naše další práci. Pánové, děkuji vám velmi. Končím tuto část. Budeme pokračovat za tři minuty druhým panelem. Děkuji. Vážení kolegové, budeme pokračovat s dalším panelem našeho výboru TAX 3. TAX 3. Let us start the second panel, which is on the specific Magnitsky case. Dámy a pánové, začneme. Pustíme se do druhého panelu. Budeme se věnovat případu pana Magnického. Vítám naše řečníky, pan Bill Prouder, který je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem Hermitage Capital Management. Je to investiční fond, který kdysi investoval v Rusku. Deset let obchodoval v Rusku, pak mu zamezili ve vstupu do Ruska v roce 2005 s důvodem odůvodněním, že ohrožuje národní bezpečnost. V roce 2009 zemřel ve vězení Sergej Magnický, ruský právník a auditor, který zastupoval firmy pana Braudrova, Braudra, pan Braudra. potom zloboval kongres, takže schválil Magnického zákon, který uh, trestá ty, kdo v Rusku porušují lidská práva. Tento zákon podepsal prezident Barack Obama v roce 2012. Dále pohovoří pan Günther Schirmer, který vede sekretariát výboru pro právní věci a lidská práva parlamentního schromáždění Rady Evropy. Má ve své kompetenci uh, případ Sergeje Magnického a dále uh, boj proti beztrestnosti a cílené sankce, stará se o zprávu, která byla vydána, schválená parlamentním schromážděním v úterý 22. ledna. Každý z řečníků bude mít eh, jistý čas na své úvodní poznámky. Pan Browder si připravil úvod na zhruba 10 minut. Máte slovo. Děkuji, že jste mi dal trochu více času. Děkuji za pozvání, abych vám mohl říct, jak to všechno bylo. Aspekty praní špinavých peněz v případě Magnického. Mám tady prezentaci, PowerPoint. Prosím, abyste se dívali na obrazovky. Doufám, že to vemu dost rychle na to, abych to stihnul v daném čase. Případ pana Magnického vychází z roku 2007. Začal v roce 2007, kdy došlo k ohromnému finančnímu zločinu. 230 eh, miliard dolarů bylo ukradeno ruskou vládou prostřednictvím korupčních úředníků. Sergej Magnický, to byl můj právník, to by odhalil, šetřil, zvětšil proti těm úředníkům, kteří se na tom podíleli. Následně po svém svědectví byl zatčen, mučen a pak zabit 16. listopadu 2009. Po jeho smrti jsem odstartoval kampaň Spravedlnost pro Sergeje Magnického na jedné straně říkám politická spravedlnost, vyšel z toho ten magnického zákon, o kterém jste právě hovořil, a pak taky spravedlnost z pohledu trestního. Ta přišla s úplně jednoduchou otázkou. Kdo zbalil ty peníze, kdo sebral ty peníze, které Magnicky odhalil? O tom krátce budu hovořit a mám tady spoustu zajímavých informací, které vyplynulo z našeho šetření. První, ke komu vedlo to šetření, byl Aleksandr Perlipičnej, což byl příslušník kriminálního združení a vystoupil jako oznamovatel, whistleblower s informacemi a on nám řekl, že v ruské vládě člověkem, který odpovídal za těch eh, ilegálních 230 milionů za ten podvod s touto sumou, tak 11,7 milionů přišlo manželovi Olgy Stěpanové v Credit Suisse. Vzali jsme tu informaci, obrátili jsme se na švýcarské orgány a ty zmrazili tyhle peníze. Následně Aleksandr Perelipičnej eh, zemřel ve věku 44 let, aniž by měl nějaké zdravotní problémy nedaleko svého domu eh, v Surrey a jeho smrt byla označena za vraždu. V roce 2012 jsme dostali další informace o 50 milionech, kam ty peníze šly uvnitř ruského bankovního systému a jak to opustilo ruský bankovní systém směrem do Moldovy. Mysleli jsme si, že je to velký průlom, ale nedostali jsme se dál než k té Moldově. Další průlom v tom případě byl, kdy projekt organizovaného zločinu a korupce eh, se dostal až k těm moldavským penízům říká se tomu Banco the Economy a tam ty peníze z Moldovy šly potom do Kypru, Estonska, Lotyšska a Litvy. A ten, tam jsme požádali eh, orgány, které by měly prosazovat právo, aby se tomu zločinnému případu věnovaly. Další velký průlom v našem šetření přišel od projektu OCCRP, Barons Magazine a zjistilo se, že některé z těch peněz skončily až v New Yorku. Požádali jsme tedy americké ministerstvo spravedlnosti, aby sledovali tento trestní případ, zmrazili ty peníze a zjistilo se, že jsou tam ve hře Denis Kaciv, což je syn jednoho vysokého úředníka v ruské vládě, Piotra Kaciva. Kacivové zaplatili americkému ministerstvu asi 6 milionů, aby se ten případ urovnal. Kacivovi mají také peníze ve Švýcarsku, v Nizozemí, také jsou tam ty peníze zmražené, jsou to miliony, 7,8 milionů zmražených ve Švýcarsku a 3 miliony zmražené ve Nizozemí. Eh, ty peníze jsou zmraženy na příkaz vládních míst těchto zemí. Z vyšetřování v Estonsku jsme zjistili, že peníze tekly i do Francie 10 milionů dolarů a z těch 28 peněz eh, ve, milionů ve Francii jsme zjistili, že se podařilo zmrazit 10 milionů v Monaku a v Lucembursku. A možná úplně největší objev z našeho šetření 21 účtů v Danské bank v Estonsku, kde se vypralo za určitou časovou, určité časové období 230 milionů. Na těch 21 účtech tam jsme spolupracovali s organizací, která se v Dánsku jmenuje Berlinsky, to jsou noviny a ve spolupráci s nimi jsme zjistili, že nejde jenom o těch 230 milionů dolarů, které přiteklo do Danske bank, že se jedná o celkem 9 miliard na těch účtech. To byl asi nejžádanější článek dánské žurnalistiky za, za všechny doby. Dánské bank pak odstartovala vlastní šetření a Danske Bank pak potvrdila, že nejenom to bylo 9 miliard, ale 234 miliard dolarů, které proteklo Danske Bank z Ruska a dalších eh, bývalých sovětských zemí, že se jedná o velice podezřelé transakce. Tak to je tedy ta úspěšná část našeho případu. Ale chtěl bych upřít vaší pozornost na země, které odmítly šetřit. Jedná se o Rakousko, Finsko, Dánsko a Spojené království. Když jsme si stěžovali rakouským úřadům, tak zamítli šetřit tento kriminální případ, protože řekli, že daňové zločiny nejsou důvodem, proč by se mělo šetřit praní špinavých peněz podle rakouského práva. Ve Finsku jsme dohledali peníze, které tekly do finské firmy, firmy, která se věnuje kožešinám. Ty kožešiny se pak vracely zpátky Eh, do Ruska a finské orgány nám řekly, že si nejsou vědomi toho, že by ty platby měly nějaký zločinný původ. V listopadu 2013 jsme žádali dánské vyšetřovatele, to bylo předtím, než propukl ten skandál v Dánské bank a Dánové zamítli kriminální šetření, protože řekli, že ty události nepodléhají trestnímu stíhání v Dánsku. A ještě mám dvě folie, které se týkají zamítnutí britskými úřady. Kvůli času nebudu ukazovat všechno, jenom to poslední. V roce 2015 jsme se obrátili na Národní agenturu a oni nám řekli, že v tuto chvíli tuzemské trestní šetření není efektivní cesta, jak se pohnout dopředu. Já nevím, jaký by byl efektivnější způsob, pokud to není otevření trestního případu. Pak se zjistilo, že ta národní agentura, ten člověk, který si myslel, že by se to šetřit mělo, tak tomu šéfové řekli, že by se to šetřit nemělo. Tedy, když to schrnu, tak z toho případu pana Magnického jsme identifikovali 12 zemí, kudy prošly peníze. V 16, v 16 zemích bylo zahájeno říšení, v pěti zemích je zmraženo 34 milionů a v podstatě se nic dalšího nestalo. Co tedy z toho vyvozuje? Jaké jsou mé zkušenosti? Za prvé, korup, ruští korupčníci vyvinuli opravdu sofistikovaná schémata praní špinavých peněz po celém světě. To schéma je mnohovrstevnaté. Za prvé jsou to ruské banky, pobočky ruských bank v Moldově, Ukrajině, Kazachstánu a Kyrgyzstánu. Další vrstva jsou čtyři nejslabší země, nejslabší články mezi zeměmi Evropské unie, Kypr, Kypr, Lotyšsko, Litva a Estonsko. A čtvrtá vrstva je potom distribuce těch eh, peněz, tak říkajíc, do finální destinace, mezi které spadají Spojené státy, Kanada a další. Kdo z toho profituje? To je jenom takové drobné preview. V budoucnosti se ještě asi ukáže 800 tisíc eh, Sergej Roldugin, což je slavný violončelista, který se objevil v Panama Papers. Je to eh, důvěrný přítel Putina. 2,1 milionu dolarů Denis Kaciv, což eh, je muž stíhaný v Americe. Jeho otec je Piotr Kaciv, místo předseda ruských železnic den 10 milionů 11,7 Vladlen Stepanov, což je manžel Olgy Stepanové, který eh, ona je šéfkou daňového úřadu. 266 tisíc eur dostala Tatiana Lixiutová, manželka Maxima Lixiutová, který byl náměstek primátora Moskvy. Jsem si jist, že se v budoucnosti objeví i další jména. Co si ti lidé kupovali? za tyto peníze. Za ty peníze se kupovaly soukromé tryskáče, nemovitosti, luxusní auta, hodinky, šperky, platilo se školné v soukromých školách, kupovaly se jachty a luxusní móda ty peníze byly využívány i pro jiné účely. Zjistili jsme, tady máte komplikovanou folii Isa Alzáje. Isa v je muž na seznamu Spojených států v souvislosti s chemickým programem zbraní Asadova režimu. To znamená, peníze ukradené ruské vládě skončily na účtech, které podporují teror a várku v Sýrii. Další věc, stejné pračky peněz byly používány i v pračkách v Moldově, v Azerbajdžánu. A opravdu situace taková, těch 230 propraných milionů se propralo za 10 dní a nám trvalo 10 let, když jsme se dopracovali k těmto závěrům. A to proto, že můj právník byl zavražděn a já jsem si vzal za svůj celoživotní úkol, že zjednám spravedlnost tím, že to odhalím. Je to opravdu velice složité, ale jsou tady masivní objemy peněz v Evropské unii. První doporučení, které mám, ono to trvá strašně dlouho, než se podělíme o informace většina zemí vlastně ani nechce odstartovat takovéto šetření. Měli bychom mít tedy centrální orgán v Evropské unii, který by sbíral všechny finanční a bankovní informace. Tento orgán by ty informace měl nejenom sbírat, schromažďovat pro účely trestního stíhání, ale Měla by to být taková databáze důkazů pro trestní stíhání a díky tomu mnoho případů praní špinavých peněz by mohlo být osvětleno. Mé druhé doporučení je, omezit eh, ty limitace. V tuto chvíli eh, v Dánsku danští vyšetřovatelé říkají, že v Dánsku se nedá nic z toho eh, stíhat, protože se to promlčuje po pěti letech. To je opravdu eh, směšné. V podstatě nemohli to už od začátku podle těchto předpisů zahájit a mělo, ta lhuta by měla začít běžet pokud vůbec okamžikem odhalení toho trestného činu a nikoli v spáchání. Třeba v Nizozemsku je obrácené důkazní řemeno. To znamená, že ten, kdo je podezřelý, musí prokázat, že ty peníze mají legální původ a nikoliv naopak. A nebo mm, bychom se pak vyhli tím složitým konstrukcím, když evropská vláda musí žádat ruskou vládu o právní pomoc, když potom Americká vláda eh, žádá ruskou vládu o poskytnutí právní pomoci, tak Natalia Vlasanická, která je právničkou, připravila odpověď ruské vlády, americké vládě, která říkala, že ruská vláda informace neposkytne. A americká vláda se to dozvěděla z e-mailu. V podstatě každý, kdo eh, v americké vládě, eh, kdo v ruské vládě by něco věděl, bez tak ty informace mm, nepodá. Pokud nebudeme získávat informace, nebudeme schopni ty případy stíhat. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane Braudre, za vaši komplexní prezentaci a za vaše doporučení. A nyní pan Schirmer. Dobré odpoledne. Děkuji vám za to, eh, že jste mě pozvali, abych eh, stručně představil zprávu eh, parlamního schromaždění. Sergej Magnický a doba poté boj proti beztrestnosti prostřednictvím cílových sankcí. Jak bylo řečeno, valná většina toto přijala, tuto zprávu minulé úterý pouze tři hlasy proti. Spravodajem schromáždění je Lord Donald Anderson ze Spojené království ze skupiny socialistů a požádal mě, abych omluvil jeho neúčast, protože po tom, co strávil eh, pracovní eh, týden ve Štrasburku, musí se zúčastnit důležitého parlamentního jednání v Londýně. Eh, toto usnesení číslo 2252 z roku 2019, to je Eh, kdy eh, schromáždění poprvé zmínilo eh, své usnesení 1966 z roku 2014 o odmítání beztrestnosti vrahu Sergeje Magnického. A potom v usnesení 1966 schromáždění naléhavě žádá kompetentní ruské úřady, aby plně prošetřila veškeré okolnosti této smrti. A k máme eh, také podkladový materiál, který je z pera pana Andráse Grosse, který je ze Švýcarska a který je od socialistů. Eh, je Eh, usnesení z roku 1966, eh, eh, Čes, které, přijalo, které bylo přijato v lednu 2014, počítá se zacílenými sankcemi, tak jako zákaz víz či zmrazení aktiv. A to je vedeno proti těm úředníkům, kteří jsou součástí trestné činnosti a jejího zakrývání. Ale jsou to prostředky posledního řešení. A koncem roku 2014 výbor schromáždění pro právní žilotosti dospěl k závěru, že Ruská eh, federace nedos, nepokročila v žádném směru v implementaci tohoto usnesení. Místo, aby se stíhali pachatelé eh, trestného činu proti panu Magnickému, eh, tak ruské úřady obtěžovaly jeho vdovu a matku a také jeho bývalého klienta pana Williama Braudra. A e, minulý týden e, schromáždění opět došlo k závěru, že ruské úřady opět e, nedospěly k žádnému pokroku, pokud je o přivedení pachatelů k odpovědnosti. A dokonce ti lidé, kteří eh, se zúčastnili tohoto trestného činu, eh, tak byli dokonce veřejně pochváleni eh, vysokými státními představiteli. A schromáždění potom dále skonstatovalo, že pan Browder, který řídil celosvětovou kampaň proti bezpečnosti, tak je nadále stíhán ruskými úřady. Eh, pan eh, zpravodaj byl Fabricius a eh, schromáždění opět skonstatovalo, že Rusko se snažilo zneužít tento měsíc systému Interpol a snaží se stíhat pana Braudra. Mezitím několik členských a pozorovatelských států v Radě Evropy, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Spojené království, Kanada, Spojené státy přijali zákon Magnického, čím se vládám umožňuje uvalit cílené sankce na pachatele a na ty, kteří těží ze závažné trestné činnosti. A schromáždění eh, vítá tuto legislativu a také ten fakt, že ta nedávná legislativa není omezená pouze na osoby z konkrétních zemí, nebo eh, že by se to týkalo konkrétních trestných eh, činů, tak jako v případě vraždy Sergeje Magnického. Zde bych chtěl zde zmínit třeba albánské generály nebo Venezuelu. Eh, prosím, eh, tlumočníci vás žádají, abyste eh, trošku zpomalil. Minulý týden na schromáždění se velmi vřele přivítala iniciativa nizozemská a jiných států v rámci kontextu Evropy, tak aby se schválil právní nástroj, který by umožňoval cílené sankce, které by se uplatnily v případě pachatelů, kteří porušují lidská práva, a to bez zeměpisného omezení. A ve stejném odstavci se vyzývá Evropská unie, aby eh, zahrnula odkaz tak jak je to v názvu tohoto nástroje, aby tam byl odkaz na Sergeje Magnického, protože jeho jméno je symbolem, tak jak říká schromáždění všech statečných eh, lidí v mnoha zemích, kteří přišli o svůj život, když bojovali proti porukci a když se snažili chránit lidská práva a právní stát. Chtěl bych říci, že tento poslední bod je velmi důležitý pro schromáždění. Jméno Sergeje Magnického se nejen proslavilo po světě a je symbolické pro komunitu ochránců lidských práv, ale Jedná se také o jeden z nejlépe zdokumentovaných individuálních případů beztrestnosti v případě závažného porušení lidských práv. Parlamentní schromáždění volalo pro propuštění pana Madnického, když byl ještě naživu. E, to bylo e, ve zprávě paní e, Sabine Lloydhäuser Schnarenberger, což byla bývalá federální německá ministrině spravedlnosti. A potom v dalším usnesení zase Marie-Louise Beck, ta je také z Německa, od zelených, přišla ke stejnému závěru. A v neposlední řadě už zmíněná zpráva z pera Andrease Grosse poskytuje podrobnou analýzu dokumentů, které se získaly z různých zdrojů, například renomované nevládní organizace, eh, národní eh, organismus eh, v rámci ANCAT, což je veřejný orgán dohledu, studium, který eh, tenkrát eh, vedl Valery Boršov a potom také investigativní novináři a velký počet dokumentů ze soudních řízení, eh, které byly dány k dispozici právníky rodiny Magnického za pomoci pana Williama Braudra. Pan Gross poskytl kompetentním ruským úřadům možnost, aby připomínkovali tyto dokumenty během dvou návštěv do Moskvy, kde se sešel s vysokými představiteli ministerstva vnitra, také s vyšetřovacím výborem a ze vězeňskou zprávou a rovněž s guvernérem Ruské centrální banky. Během eh, v usnesení z minulého týdne schromáždění také zúraznilo výhodu cílových, zacílených sankcí proti jednotlivcům, a přidruženým společnostím. A tím eh, tedy v porovnání s eh, všeobecnými ekonomickými sankcemi, které by škodily celé zemi. S odkazem na usnesení 1597 o eh, Eh, seznamu o černých eh, seznamech eh, OSN a Evropské unii schromáždění také vyzývá členské a pozorovatelské státy, aby zajistili, aby takováto magnická legislativa byla součástí spravedlivého a transparentního postupu v případě uvalení zacílených sankcí a zároveň schromáždění volá a žádá všechny země instituce, aby navzájem spolupracovali. To je vše z mé strany. Eh, děkuji vám, eh, pane Šermere, že jste vysvětlil tato tak eh, důležité závěry Rady Evropy a nyní máme diskuzi, máme pět minut na otázky a odpovědi a začneme se spolu s pravodajem za EPP panem Niedermayerem. Eh, děkuji vám, děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás, že jste přišli mezi nás. Není to nejenom eh, fascinující, ale je to tragický příběh, protože pan Magnický zemřel. Musím říci, že vzhledem k vašemu obrovskému úsilí, pane Braudre, vy jste objevil eh, malou část 200 miliard dolarů což vás dovedlo k malé části 200 miliard dolarů, což bylo přepráno v Danske Bank a je to důsledkem eh, korupce a organizované trestné činnosti v Rusku. Proto můj první dotaz zní, eh, proč to vlády nezajímá a proč se musí jednat pouze o soukromé šetření, které musí vést konkrétní osoby, protože eh, i Eh, na, samozřejmě na konci i v těchto uh, jiných případech, i když nejsou uh, tragické, tak ty peníze tam jsou. A proč je nemůžeme nalézt? A potom další věc. Přijme individuální sankce, tak ty jsou jedním z nejefektivnějších nástrojů, které máme. A proč se tomu tolik státu brání? Uh, Eh, v případě přijetí tohoto práva, i v případě takovýchto případů, jako eh, v případě Magnického. Proč se ty sankce neuvalují? V čem je problém? A především v EU, když eh, my se zakládáme na hodnotách a na právním státě a na svobodě a demokracii, to jsou naše základní hodnoty. Proč jsme tak zdrženliví? Já už po dobu deseti let si kladu stejnou otázku. Odpověď je, že lidé se zdráhají z různých důvodů ale začnu s těmi eh, nejhoršími důvody. Někteří lidé těží eh, z tohoto toku peněz. A Především ve Spojeném království je mnoho ruských peněz, eh, které jsou v oběhu a tyto peníze se tam utrácejí a platí se eh, členům britského establishmentu, některým. A uh, oni se proto starají o to, aby tam nebyly žádné problémy. Víme, že se jedná třeba o uh, sněmovnu lordu, o některé členy. A také během švýcarského vyšetřování, které trvá sedm let, tak my jsme zjistili, že vysoký, eh, vysoce postavený eh, policejní eh, představitel švýcarské policie, takže měl kontakty s Ruskem. A potom máme zástupce generálního prokurátora na Kypru, tak ten měl také styky, nevhodné styky s Ruskem. Tak eh, a to je to, co jsme pouze zjistili a dokážeme si představit, kolik toho ještě je, co vůbec nevíme. A potom taková ten, takový ten nevinnější důvod, tak jsou lidé, kteří si říkají, no, je to příliš komplikované, nechceme eh, si znepřátelit eh, Putina, nechceme, aby se nám mstil, on je mstivý a tak lepší nedělat tedy nic. A potom a potom máme prostě lenost eh, lidé prostě třeba někteří nedělají dobře svoji práci, někteří prostě chtějí domů v pět eh, odpoledne a já vždycky říkám, že eh, když mm, samozřejmě je komplikované bojovat proti zlu, i když se jedná o 100 dolarů, ale někteří lidé se bojí Eh, takových odved, ale existují různé důvody, proč to lidé nedělají. A co se týče politických důvodů, tak to je pravděpodobně stejné. V některých zemích eh, buď existuje korupce, nebo existuje strach či lenost, a tak jako v případě zákona Magnického. A pokud mohu ještě doplnit, ještě dotaz, eh, všichni zpravodajové si tento eh, dotaz kladli se všemi, se kterými jsem pracoval a nenalezli odpověď. Proč Rusko na nejvyšší státní úrovni nestíhá pachatele trestné činnosti, ale proč jde po obětech a eh, nebo eh, po těch, kteří volají po odpovědnosti? jeden eh, z argumentů, který jsme slyšeli, když jsme připravovali zprávu Gross, a eh, jedna ze zpravodajek, která to zjistila v případě praní peněz. Takže eh, se jedná o takové obrácené praní peněz a Sergej Magnický měl vlastně ten eh, problém, že se dostal na špičku ledovce toho obrovského systému, kdy eh, rozpočtové prostředky, které jsou eh, pod kontrolou v jakékoliv zemi, třeba i v Rusku, jsou pod kontrolou parlamentu a že se dostanou do eh, nějakých eh, paralelních lomeno fondů, které se využívají na to, aby se koupil vliv. A lidé, kteří nám to říkali, tak eh, to porovnávali s přístupem George Orwell 1984 a jedná se o pravo, eh, o moc prostřednictvím operace, ne, ale nyní je to moc eh, prostřednictvím peněz. A nejenom u mě, ale i v zahraničí. S, eh, s, s, s pravodaj k tomu neměl samozřejmě dostatek důkazů, ale co můžeme říci? Jaké ještě další důvody existují? Protože tady ten podvod s vrácením daně, který jsme zjistili při vyšetřování, tak je velmi častý. Jedná se o 30 milionů, je to špička lidovce a ten, ta vyšetřovací e, tak eh, to bylo na základě oznamovatele ve finanční správě a tam byl seznam eh, všech eh, příjemců, kterým byla, vrá, byla vrácena dáň v, té, v tom konkrétním moskevském finančním úřadu. Jednalo se o jednu miliard dolarů a zjistili, že 90% šlo do takzvaných jednodenních eh, společností a které byly zřízeny pouze za tímto účelem, aby potom někde zmizely. A Sergej eh, Magnický měl tu smůlu, že šlápnul na tu eh, špičku špičky ledovce, kterou ty úřady si nepřejí, aby to bylo odhaleno. My tady my jsme, eh, k tomuto jsme eh, nezjistili dostatek důkazů, k tomu, co máme v usnesení, ano, ale bylo by určitě eh, zajímavé, co vy k tomu můžete říci. Děkuji, já bych se tady možná vrátil, nebo k tomu se možná ještě vrátíme později, než bude hovořit pan Kofold jako spoluzpravodaj. Děkuji, děkuji pane předsedy a děkuji našim expertům za jejich informace. Děkuji vám také za vaši otevřenost, neboť vy jste tady jmenovali podniky, banky, účty, všechny úřady, všechny, kteří zatím stojí. A otevřenost, to je něco, co patří do diskuzí o praní špinavých peněz, ale já z toho stále ještě vnímám, že pokud se o něčem takovém hovořím, tak panuje strach, panuje strach pojmenovat skutečné vidníky, možná ze strachu z možných právních následků. Proto vám děkuji za vaši otevřenost a upřímnost. Pane Brauder, já vám děkuji za vaše informace. A jste říkali, že například Rakousko, Finsko či Spojené království odmítly vyšetřovat. A co se týče Dánska, měli jste například kontakty konkrétně k dánské bank či daž, nějakým dánským orgánům, úřadům? A jaká byla jejich reakce, když jste se na ně obrátili? Vzali vás, brali vás vážně? Co se vlastně odehrálo? A další otázka bylo by možné vám ještě písemně položit dodatečné otázky, neboť ve vaší prezentaci bylo tolik zajímavých témat, že bych to rád ještě rozvedl. Děkuji. Odpověď. Ty dodatečné dotazy, no velice rád, bude mi potěšením. Jaký konkrétní výsledek můžeme mít? Samozřejmě nemůžeme na svět navrátit Sergeje Magnického, ale můžeme díky výpovědním svědků a naší angažovanosti možná v budoucnu něco takového zabránit, něčemu takovému zabránit. Jak jsme postupovali, když jsme se obraceli na orgány činné v trestním řízení? My sbíráme důkazy e, přímo v zemi, či pom, i pak důkazy. Informace o nich eh, poskytujeme právě orgánům činných trestním řízení té či oné země. Sam nezdělujeme je možným pachatelům, neboť je nechceme tedy rušit v jeho činnosti, neboť by to také bránilo vyšetřování. Bylo to velice obtížné i v zemích, kdy jsme vedli šetření. To trvalo celá léta, než o to projevili zájem orgány. Někdy bylo třeba, aby se e, do toho zapojili poslanci či média, například v Dánsku v roce 2013. Teprve když vypukl ten obrovský skandál v dánském tisku, teprve pak došlo k zahájení vyšetřování, což ukazuje, jak obtížné je vůbec nastartovat e, takovéto šetření či stíhání. Nebo ve Velké Británii tam je to asi jednodušší než například v Moskvě, ale přesto je velmi smutné, že ta situace je taková, jaká je. V Evropě je velice slabá kultura trestního stíhání, všeobecně ne pouze ve Spojeném království. Když jsme v USA eh, poukázali na tento případ, i hned se toho justice chopila i hned se na to vrch, vrhli. Ve Francii a v jiných zemích tam ochota byla, ale v jiných evropských zemích ne nutně. Ne nutně se tomu chtěly orgány věnovat. A to je samozřejmě pro zločince velice dobrý podnět, pobítka k jejich činnosti a já velice pochybuji o tom, že někdo půjde na dovězení kvůli skandálu z Danske Bank. A pokud někdo ano, tak je zbývá ještě tolik osob, které do vězení nepůjdou. Pere se tolik peněz, tolik milionů, anebo možná někdo půjde do vězení na určitou domu, pak bude propuštěn, na tuto dobu ta jeho činnost eh, skončí, ale další a další prát budou. Děkuji předseda. Eh, či pan Kofalo, máte kontakty s Danské bank? Mm, řečník ne, neměli jsme kontakty s Danské bank to bylo u, u, jaksi úkolem dánských orgánů, aby to prošetřili. Předseda Gunnar Heckmark za EPP má dva sloty, můžete je sloučit a hovořit déle. Děkuji mnohokrát a děkuji také za obě dvě prezentace. Domnívám se, že bychom měli poděkovat obzvláště bylo Brauderovi za informace, které nám poskytl a také za velice komplexní práci, které se věnoval celých deset let. Pomohlo nám to ne pouze s tím pochopit, že se něco děje, že tady je něco v pohybu, ale také nám pomohl v tím, že jsme získali informace, znalosti a zkušenosti, které nám umožňují chápat ty procesy, které existují, chápat to současné dění. A taky jsme pochopili, že potřebujeme ještě více informací. to je oboj zásadní. Vy jste v podstatě odvedli tu práci, kterou by bývali museli odvést evropské instituce, ale neodvedli. A pro náš výbor je vaše práce zásadní, ale nejenom pro náš výbor, ale také pro parlament jako celek. Je třeba, abychom, aby parlament se i nadále zasazoval za takováto šetření. Je třeba se silněji v této věci angažovat tak, aby došlo nakonec k přijetí evropského zákona Magnicky. Tento výbor by měl také doporučit, jak posílit evropské a národní instituce, tak, abychom mohli bojovat s tím, co se děje, tedy bojovat s vlastně s takovou tou finanční či s finančním a zločinným vedením války. Tady nejde pouze o samotné praní peněz, se kterým musíme tak jako tak bojovat. Toto má i další větší, závažnější dimenzi, která představuje větší ohrožení Evropy a je nebezpečím pro samotnou demokracii. Já doufám, že se shodujeme do značné míry na tom, že je třeba jít takovouto cestou. Ještě otázka. Pane Širmane, mám pocit, že jste to zmiňoval, ale přesto se zeptám. Je zcela jasné, že nikdo v Rusku nevyšetřuje či nebyl předmětem vyšetřován či předmětem trestního stíhání kvůli trestným činům, o kterých nyní hovoříme. To je jedna věc. Ale ještě další věc, tady se ptám vás obou, ale zejména pana Braudera. Mohla byste nám si něco detailnějšího o bezpečnostních rizicích? Protože tyto obrovské sumy peněz, například ty byste změnila peníze, které šly do Sýrie, tu syrskou problematiku, a já si myslím, že je třeba, abychom měli nějaký lepší, přesnější obrázek o té situaci, o co se přesně jedná. Řekněte nám, prosím, jaké jsou ta největší slabá místa. Proč to není trestný čin? Protože to úřady nechápou, že se jedná o trestný čin? Máme tedy mezery v zákonech, anebo mezery, nedostatky v naší reakční schopnosti? To bych rád od vás věděl. A rovněž by mě zajímalo, vy se to zmiňovalo také v prezentaci, kde jsou konkrétně ta slabá místa v Evropě? Zmiňovala se Kypr a některé další země. Jeden z dalších expertů také zmiňoval Kypr ale možná byste to mohl poněkud detailně rozvést a říct si nám, proč jsou právě tyto konkrétní země těmi slabinami. Neboť si myslím, že my se tak eh, jak si domníváme, proč by to asi mohlo být, ale přesto bychom byli rádi, kdyby se nám to mohlo osvětlit. A rád bych také byl, kdybyste nám řekl, jak bychom měli postupovat proto, aby zde v Evropské unii jsme rovněž měli náš vlastní zákon magnický. Je třeba nyní vyvíjet tlak na vysokou představitelku, na členské státy EU, na veškeré evropské instituce. Je třeba, aby instituce konečně začaly jednat. Předseda, děkuji. Slovo má pan Širmer. je stále stručně. K jistým vyšetřováním došlo. byli vyšetřováni příslušníci mm, toho vězení, zaměstnanci vězení, kde byl držen pan Magnicky, neboť mu neposkytli údajně dostatečnou lékařskou péči. Ale v podstatě nikdo nebyl pohnán ke skutečné odpovědnosti. To je jistá věc. Slabá místa. Parlamentní schromáždění Rady Evropy před nedávnem publikovalo zprávu, která se zabývá právním špravní měst a také konfiskací nelegálních eh, aktiv. A v této zprávě se všechny státy, tedy členské státy EU a další, vyzývají, aby, my to nazýváme irský model, což je převrácení důkazního břemene při konfiskaci aktiv trestné činnosti, aby tedy šli touto cestou. To je totiž jediný nástroj, který funguje. Při přípravě této zprávy jsem hovořil s mnoha státními zástupci z mnoha členských zemí a dalších zemí, také z Německa. A všichni byli velice frustrováni, když eh, nám říkali, kolik důkazů vůbec potřebují pro to, aby mohli něco skonfiskovat. A to právě proto, že ochrana soukromého vlastnictví je pojímána špatným způsobem. Na základě rozsudku ESD neprávně nabitá aktiva ovšem chráněné nejsou, takže můžeme vytvořit a použít velice přísné a učené nástroje pro to, abychom postupovali proti organizovanému zločinu a těmi, kteří mají užitek z korupce. Můžeme mít odejmout to, co mají, jejich peníze, aktiva. To je třeba. To je nástroj, který potřebujeme pro to, aby státní zástupci mohli správně pracovat. V opačném případě mají svázané ruce. Děkuji. Další řečník. Začnu vaší otázkou a totiž to, jaké je pro nás to největší riziko fenoménu praní peněz. Je to něco, co je nějakým nevinným trestným činem bez obětí, ale v tomto případě obětí byl pan Magnický a jsou tady ještě další oběti eh, korupce v Evropě v různé, mnoho různých případů. Například eh, švýcarský federální úředník či kyperský státní zástupce. Takovéto oběti existují. To jsou ti lidé, kterým dávají zločinné bandy peníze a korumpují je. A na, na každý jednotlivý případ, který jsme zjistili, musíme počítat možná dalších 20 případů, které jsme vůbec neodhalili a nikde neodhalíme. Sergej Magnický, tady je známo, respektive americká vláda ví, že některé peníze pravděpodobně plynuly i do programu, které slouží velice špatným účelům, například vývoj chemických zbraní. Ale Robert Miller odhajil, že špinavé peníze z Ruska byly zaplaceny Twitteru a i Facebooku proto, aby, se, aby manipulovali americké volby. Takže tady se jedná o velice špinavé obchody. Eh, ruská strana se snaží vytvářet chaos, nepokoje na západě právě prostřednictvím těchto peněz. Pokud se nám nepadaří zastavit tyto petěžní toky, bude se Rusko takto chovat i nadále a není slabá místa. Zde bych potřeboval více času, možná celé hodiny, proto abych vám mohl osvětlit veškerá ta slabá místa ve veškerém tom celém řetězci. Kypr. Kypr je skutečně obrovská slabé místo. Na Kypru trvalo více než dva roky, než než zareagovali na žádosti o právní pomoc. Tím mám na mysli to, že poskytli k dispozici bankovní podklady. A kyperská vláda zároveň ovšem spolupracovala s ruskou vládou. Ruští policisté a státní zástupci například mohli prohledat eh, advokátní kancelář v Kyperu na Kypru, se kterou jsem spolupracovala, která nakonec eh, spolupracovala s ruskou stranou proti mně. Něco takového je strašné, není možné něco takového akceptovat. Kypr je členský stát Evropské unie. Měli bychom tedy stíhat někoho, kdo eh, spolupracuje s státními zástupci z Ruska, namísto toho, aby spolupracovali se státními zástupci člen, z dalších členských zemí Evropské unie. Na Kypr plyne mnoho ruských peněz. Mnoho lidí na Kypr z těchto peněz žije a samozřejmě jsou potom ve střetu zájmu. A dále možný mm, zákon Magnického zde v Evropě. Já jsem velice dlouhou dobu pracoval na tom, aby všude na světě e, byl takovýto zákon. USA, Kanada, Estonsko, Lotyšsko, Litva již mají takovýto zákon, celkem je to šest zemí a se snažím, aby tento zákon vznikl i v Evropské unii. V roce 2014 Evropský parlament eh, přijal většinově usnesení, ve které vyzývá Evropskou unii, aby přistoupila k přijetí zákona Magnitsky. Federica Mogherini, paní vysoká představitelka, toto usnesení parlamentu odmítla a také odmítla celou řadu dalších výzev parlamentu. Její pracovníci nám řekli, že pokud chceme mít v Evropské unii zákon magnický, tak se o to nemůžeme pokoušet na Evropské unii, ale na unii jednotlivých členských států. Tak jsme se obrátili na členské státy a ti nám řekli, je to výborná myšlenka, ale nemůžeme to dělat na národní úrovni, třeba to zavést na evropské úrovni jeden náš eh, spojenec, poslanec, kterého máme v Nizozemsku, no, řekl výborně, tak to udělíme na evropské úrovni nejdříve. Na našem parlamentu předložíme formální uslešení, ve kterém se bude právě uvažovat, aby něco takového zavedlo, bylo zavedeno na evropské úrovni. No nakonec eh, byla proti tomu eh, nizozemská vláda, a to protože to byla menšinová vláda, která se společně vládla s koaličními partnery a s opozicí, oni byli proto, proti. A nizozemská vláda sice byla parlamentem vyzvána k takovémuto kroku, minister zahraničí Nizozemska, tedy na formální evropské úrovni, něco takového to navrhl, ovšem je na magnicky na, z návrhu zákona schválně vypustil a všem říkal, že tedy zástupci jeho vlády nemají vůbec ve svých projevech oficiálně používat jméno Magnicky. Proč? Aby si neznepřáteli Rusko. Toto je, myslím, naprosto neakceptovatelné. Mým cílem zde v parlamentu vedle mého projevu je to, že bych rád, aby všechny frakce podpořily usnesení, ve kterém se vyzve SVČ, aby opětovně začali používat jméno Magnický. Děkuji, 10 vteřin. Parlamentní schromáždění výslovně podpořilo tuto žádost. A to proto, že to má samozřejmě velice symbolickou hodnotu. Jméno Sergen Magnický je velice symbolické. Yeah. We'll come to it in the next session. Yeah, you're right. K tomu se ještě dostaneme příště Anna Gomeš za SAD. Já jsem se chtěla zeptat, proč si myslíte, že je tady ten odpor mít evropského magnický zákon, když parlament v roce 2013 vyzval, abychom ho měli? Opravdu je třeba bojovat za lidská práva, sankcionovat ty, kdo je porušují, ale ještě tím spíš, když teď tady vidíme, k čemu všemu to vede. přála bych si, aby Gunnar Hökmar byl eh, za lidovce u toho, až se bude eh, na tom pracovat, protože mnoho z těch, za, z těch návrhů, které jsme předložili, byly zablokováno EPP nebo vládami, které vede strana lidová. Třeba když jsme navrhovali mít efektivnější systém boji proti praní špinavých peněz, tak to pak prostě se jenom opakovaly ty argumenty. Vy jste zmínil případ té právničky, která se podílela na akci kolem Trump Tower. Ona eh, vlastně se účastnila na druhé straně i těch ruských aktivit. Tady máme to propojení, tu infiltraci. To se možná děje v členských státech nebo i na úrovni EU v tuto chvíli. Můžete to nějak komentovat? A pak ještě řekli jste, že stejná pračka, která se používala pro ruské peníze, tak je Moldovská pro Moldovo i pro Azerbajčán, ale zdá se, že Moldova je jenom průtokem v tom procesu. Myslíte si, že, jak profesor Aslan řekl, že členské státy nevnímají fakt, že korupce je součást hybridní války? Možná budou citlivější, když vás uslyší třeba Moldova, Azerbajdžán a tamní pračky. Myslíte si, že to s nimi může pohnout? Ty pračky. Tady nemáme velké geografické rozlišení mezi kriminálníky. Tito lidé spolupracují, hrají si spolu, berou spolu peníze, používají stejné právníky, mají stejné bankéře, stejné důvěrníky. Ten systém je navýsost sofistikovaný a když se dostáváte do detailu tohoto typu praní špinavých peněz, tak eh, opravdu to vyžaduje takovou míru sofistického přístupu, protože jakmile to jednou, to soukolí se dá do pohybu, tak ho všichni využívají. Je to špatné, protože tím soukolím proteče spoutu peněz, ale je to dobré na druhou stranu, protože my jsme to teď odhalili. Odhalili jsme to potrubí, kudy to teče tím eh, objevili jsme to přes Magnického zákon, přes to šetření v Azerbajdžánu a Gontr eh, řekl, že začínají teď stavit nové potrubí, nové soukolí, ale bude těžké to postavit, když my budeme dělat některé z těch věcí, o, kterých, o kterých jsme hovořili, když dojde uh, k eh, některým tím šetřením nebo k implementaci některých těch zákonů. Jedna z těch základních věcí tady je, že je nedostatek prosazování toho zákona. Možná se to zlepšilo, ale i když dojde k nějakým změnám, když dojde k prosazování těch zákonů, když dojde ke stíhání lidí, tak eh, možná, že se začnou bát někteří lidé, kteří se v tuto chvíli ještě nebojí. A kdybychom měli agentury na úrovni členských států, které budou prosazovat ten zákon, ono je to šokující ve Spojených královstvích. Já nebudu říkat, jak jsme našli ty magnického peníze ve, spojených, ve Spojeném království. Uh, já jsem to říkal v parlamentu a oni říkali, no to je hrůza, s tím se musí něco udělat a ve vládě ministr, který to má v kompetenci, řekl, to je hrozné, s tím něco uděláme, ale pak se zjistilo, že ta agentura není pod žádnou politickou kontrolou, což je asi dobré ale když nic nedělají, tak s nimi nikdo nepohne. A to je stejné, jako kdybyste řídili auto a, a, a volant nebyl napojený na kola. Takže my se snažíme udělat všechno pro to, aby se věci daly nějakým způsobem do pohybu. Velmi stručně. Já mm, eh, poněkud eh, se zdráhám toho, aby orgány činné v trestním řízení byly pod kontrolou těchto státních úřadů. Ale eh, co je důležité, je samozřejmě trestní stíhání, vymáhání práva. A eh, úředníci musí mít eh, vhodné nástroje, tak aby mohli bojovat proti trestné činnosti a pokud mus, a ne, aby se jim vždycky postavila zeď a bránila jejich práci, co se děje v mnoha zemích. A pokud je o zprávu, která se týkala usnadnění konfiskace aktiv, tak je důležité, aby toto bylo na evropské úrovni. A já jsem rád, že jsem předtím zmínil, že a že jsem se slyšel, jak důležité je, abychom měli takovýto evropský ústřední orgán, který by se tím zabýval protože individuální členské státy jsou velmi slabé. Třeba v případě Malty nebo i třeba v Německu došlo ke skandálu, četli jsme to eh, v médiích, eh, celní, eh, celních úředníků se to týká. Je to oblast, kde se musí posílit vymáhání práva, protože jinak nejlepší legislativa nefunguje. Pokud mohu říci, evropské FIU to bylo navržené v naší daňové zprávě v případě parlamentu a také v případě páté směrnice a bylo to zamítnuto některými vládami. Dobře, my budeme dále vyvíjet tlak a potom nakonec se to určitě eh, dopadne dobře. Molly Scott Kate to za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Je to opravdu deprimující. Eh, je deprimující to, co říkáte o tom, eh, že eh, neexistuje ochota toto řešit v naší zemi a že ten ruský vliv je Eh, na všech stránkách. Já jsem se podíval na webovou stránku, která se, dívá, která se jmenuje Zlý ho, hoši Brexitu a tam se ukazuje, že existuje eh, propojení eh, mezi Ruskem a daňovými uniky a že existuje velký vliv na nelegální referendum. I my, voliči, i, i v mém volebním okrsku jeden z mých eh, voličů eh, zemřel na základě ruského jedu a potom se to eh, vyšetřovalo ze strany policie dobrým způsobem. Já si myslím, že ruské peníze podkopávají naši bezpečnost a mají vliv na naši demokracii. Jak víte, eh, my jsme přišli s pozměňovacím eh, návrhem eh, pro zákon Magnického. Já mám problém v tom, že tady se jedná otázka porušování lidských práv. Mně přijde velmi zajímavé to, co nabízí Nizozemsko a to zvrátit důkazní břemeno. A já bych se chtěla podívat na perspektivu Brexitu a jedu novičok. Eh, jak to, že eh, umožňujeme eh, ten tok financí do Evropské unie? Proč to neprověřujeme? Otázka Eh, porušování lidských práv, to je všechno komplikované. Tak je otázka praní špinavých peněz a je velmi komplikované to zastavit, jakmile to začne. Já bych se vás obou chtěla zeptat, co si myslíte to, že místo toho, abychom eh, umožňovali, aby ruské peníze eh, plynuly do Spojeného království, tak abychom mm, jim řekli, aby prokázali legitimní původ jejich peněz. Teoreticky Každá banka by měla eh, žádat pro zdůvodnění legitimního podnikání v případě každé transakce. To je, že potom eh, to je, o čem celé to nařízení o praní špinavých peněz je. A v praxi se to děje, v praxi se to bohužel eh, neděje a já jsem, eh, já vám jsem vydal knihu Red Notice a dostal jsem eh, šek za 12 tisíc eh, dolarů a moje banka mi zavolala a řekla, kdo je tento Simon Schuster, to je můj nakladatel. A k čemu jsou ty peníze, které ti přišly? A já jsem řekl, to je největší nakladatelství, já jsem napsal knihu a toto je za autorská práva. A a přijde mi neuvěřitelné, eh, že vlastně mě eh, volají kvůli takovému malému šeku a přitom do Danske Bank proudí, proudí obrovské sumy a nikdo se jich na to neptá. Takže vidět, že ten systém nefunguje, že jsou mezery a ti zlí hoši se právě zaměřují na ty mezery. A tyto mezery eh, budou existovat tak dlouho, dokud ty pobítky pro praní špinavých peněz jsou vyšší než ty um, tresty které jsou v současnosti neexistující. A potom eh, další věc ohledně vašeho tak důležitého eh, dotazu, který se týká sankcí a důkazního přemene. Ve Spojených státech eh, globální magnického zákon trestá ti, kteří porušují lidská práva a také trestá kleptokraci. Stávající návrh od e, nizozemského ministra e, zahraničí a on nechce, aby tam bylo jméno Magnického, chce, aby se to týkalo těch, kteří porušují lidská práva. A cílem je, aby to bylo e, v souladu s e, americkým či kanadským e, zákonem e, Magnického, který právě bojuje proti kleptokraci. Samozřejmě důkazní břemeno je e, velmi vysoké a není to jednoduché dostat se na tento seznam a nemělo by být jednoduché, aby aby na vás byly uvaleny sankce. Má to mít eh, eh, potom to má velký účinek. A potom, eh, co se týče z obrácení důkazního břemene, tak rada, zástupce Rady Evropy o tom hovořil. A to byl ten návrh, který se týká, že v případě podezřelých transakcí, tak že by se mělo prokázat, že nejsou podezřelé a existuje zákon, eh, který eh, praví, pokud to eh, můžete prokázat, tak to můžete prokázat. A kdokoliv, kdo má legitimní biznis, tak to může prokázat. Co já chci říct, že já si myslím, že každá transakce, která pochází z Ruska, by se měla považovat za podezřelou. Já s vámi nemohu říct, že bych nesouhlasil. Já ale nesouhlasím Nemyslím si, že všechny eh, ruské eh, podniky jsou nelegitimní. Vyváží se plyn, vyváží se ropa a to se musí zaplatit a existuje mnoho eh, legitimních investic. O to nejde, ale jde o to, že a také to neznamená, že zákonitě veškeré vyšetřování a všechny soudy jsou skorumpované. Eh, existují eh, případy, kdy eh, v případě odsouzení elit, tak může také dojít k zneužití vymáhání práva a orgánů činných v trestním řízení. Neznamená to, že vše, co pochází z Ruska, je automaticky nezákonné. A nejenom finanční transakce z Ruska by měly být eh, prošetřeny a mělo by se zjistit, zda jsou zákonné či ne, ale všechny transakce by se měly prověřit. Eh, takže to je ta zásada de minimis. a já třeba jeden, eh, je, eh, tam jeden eh, v rodině se musel převést peníze na půjčku a svému synovi a já jsem musel prokázat, proč mám takovou sumu peněz. A to, je, to jsou peníze, které jsem ušetřila za celou svoji kariéru, ale to je ta zásada de minimis. Abychom tady měli pravidlo, které by nediskriminovalo konkrétní země či regiony. Je potřeba, aby se prošetřily transakce, které přesahují určitou částku a musí projít e, testem legitimity. A potom e, zvrácení důkazního břemene. V parlamentním e, schromáždění jsme nechtěli, aby to bylo na seznamu sankce, ale jenom v v sankcích ale v případě pouze konfiskace nezákonných aktiv. Eh, to chci tedy tady odlišit. Eh, pro eh, seznam sankcí, tak tam by neměly být stejné standardy dokazování nad rámec zdůvodněné pochybnosti a měli bychom mít dostatečné informace pro to, proč by někdo byl, měl být na tom seznamu sankcí a ta zacílená osoba by měla mít možnost zareagovat a rozporovat to. A to je eh, ve zprávě eh, Lorda eh, Andersona. Je samozřejmě důležité, abychom měli právní stát i pro to, kteří bojují proti zneužívání právního státu. Děkuji za e NF Nikola Bay. Děkuji mnohokrát. 27.4.2017 na pozvání pana poslance Fernandeze pan Heršicer Andrej Negrason, který je znám za svou angažovanost proti tomu, co on říká, putinovský systém. V Evropském parlamentu ukázal svůj nový film, který se právě věnoval případu Magnitsky. Byl to vlastně poprvé, kdy byly sankce proti Rusku 2019. A tento film by tady eh, vlastně publikován ještě třetím, než to vysílá Arte. Potom jsme měli dvě akce, které byly na programu, ale ty byly zrušeny a eh, jak tedy tehdy ten film, který zde eh, měl být eh, publikován na Arte, bohužel k tomu to, toho nedošlo, protože to bylo celé anulováno. Já se vás ptám, proč máme takovou cenzuru eh, v zemi, kde údajně panuje nejkrásnější a nejlepší demokracie? A dále, Tady dokonce bylo provedeno vlastně šetření na základě jistých dokumentů, a takto se zjistilo, že pan Breder ukázal, eh, že tam má určité problémy, ale například tam byly určité zajímavé fotografie, například fotografie úžasného eh, pana zaměstnance, který, který byl nějak šetřován policií a měl problém. Ale vy, pane Brautere, v roce 2000 1961 eh, jste měl také jisté problémy, jestli máte pocit, že to je nějaká pomlouvačná kampaň, jistě můžete se obrátit na pana Nekrasova, který vás takto obvinil, jít na soud. Ale pan Nekraser se prostě snaží nějakým způsobem prokazovat, jak vlastně vypadají všechny vaše akce. Často je to zveřejněno na internetu. Já tady prosím kolegy, ať se s tím plně seznámí. A eh, pan Nekrasov ovšem trvá na závěrech, ke kterým eh, přišel právě, když eh, se zabýval tím filmem. Pane Braudere, vy všude na světě se snažíte eh, minimalizovat nebo pokračovat za, proti Vladimiru Slubinovi, já, Putinem, já se ptám. Nebylo by nutné, aby se zorganizovala debata mezi vámi, panem Brauderem a panem Nekrasovem? Neboť On například svěšil před kongresem USA a nebyl stíhán za pomluvu. Takže, pane Braunere, neměla byste pocit, že by to bylo vhodné něco takového? Děkuji vám za otázku. Já vím, že FSB pravděpodobně pokud Chcete, ano, já rád tedy se, se dostavím. Pan Nekrasov. To byl filmář, ano. Ten film dříve než Berezovský zemřel, tak uh, on filmoval firmy proti Putinovi a pak pan Berezovský zemřel, zemřel jeho mecenář a jeho novým uh, mecenášem se stalo právě FSB. Tak to já na to pohlížím a jeho činnost, činnost pana Andreje Nekrasova, spočívá například v tom, že natočil propadan, propagandistický film. Pak se snažil, a to opětovaně, tento film promítat. My jsme proti tomu se obrátili a neboť jeho film je plní lží a překrucování, což bylo zde zohledněno. Ve Washingtonu DC se film promítal, každý, kdo ho viděl, byl toho na vzoru, že to byl ruský propagandistický film. Nemyslím si, že Andrej Nekrasov je právník. Andrej Nekrasov je placený propagandista. A nemyslím si, že bych se měl jaksi ponížit na jeho úroveň a vést s ním nějaký dialog. Možná bych mohl ještě něco dodat. Tento film z roku 2016 byl předmětem jednání výboru jury a byl označen extrémní případ falešných informací. Pan člen představence CTF tehdy na poslední okamžik, jak si eh, dokázal zabránit respektive přespěčit ti, kteří odpovídají za program, že se jedná o skutečně jaksi propagandistický film, falšovaný. Já znám celé detaily těch scén a videí a vím, jak byly natočeny, neboť pan Krasov se obrátil na bývalého zpravodaje Andrease Krose a ukazoval mu nějaký dokument, nějaký papír, kde bylo něco v ruštině a tvrdil něco, co nebyla pravda. A Magnický nikdy neobvinil nikoho z ničeho, ani ne policistu, který ho zadržel. Vše to byly pouze zprosté lži. Později jsme viděli tento kus papíru, který pan, byl ukázán panu Grossovi. Podívali jsme se na to, ověřovali jsme si jak anglickou, tak ruskou verzi. Byla to past. On se rovněž snažil zlákat do pasti Mario Izápek, obvinil parlamentní asisty, že podporuji paní Beck, která je údajně agentkou CIA a snažil se, abych se mě pak odchytit u budovy Rady Evropy ve Štrasburku. oslobil mne, snažil se mě dostat do úzkých, to byla naprostá nestoudnost. Tento typ propagandy je naprosto nepřijatelný, já vás tady ušetřím všech detailů, ale rád bych řekl, ano, řečníkovi, že Tehdy eh, muž velice stál o objasnění celé záležitosti právě proto, aby zachoval integritu našeho výboru na parlamentní schromáždění. Děkuji, předseda. Náš výbor nemá eh, v kompetenci zabývat se filmy. Eh, nemůžeme hodnotit jejich uměleckou hodnotu, ale přesto jsme to tedy zmínili. A máme tady ještě jednou spontánní reakci, takže prosím o stručnost. Děkuji mnohokrát. Nejde o film nebo nějakou smyšlenou historku. Zde v parlamentu bychom se měli vždy obracet proti lžím a neměli bychom sami produkovat nějaká falešná oznámení. Jistě si někteří v sále vzpomenou na tu situaci s filme, filmem pana Nekrasova, když jsme měli podat hodnocení tohoto filmu. Já připomínám, kdo tam byl, pana Tarasevického, která se setkala s Donaldem Trumpem před volbami a která byla zvláštní vyslankyní Kremlu. zvláštní zástupkyní Kremlu Trumpově týmu. Je tedy obtížné býti nezávislý, když je vaše strana financována ruskými bankami. Samozřejmě, že můžete položit mnoho otázek v takovémto slyšení, ale my máme, my věříte to, že dva vysoce postavení ruští důstojníci tajné služby si jen tak jako turisté odjeli do Salisbury? Pokud tomu skutečně takto věříme, tak nemá smysl, abychom pokračovali v této debatě. Předseda, děkuji, tímto se blížíme ke konci našeho slyšení. Není až tak obtížné provést bilanci. Praní špinavých peněz. Je to velice důležité, řekl bych téměř explozivní téma. je to široce nad rámec skutkové podstaty finančního trestného činu a existují oprávněné důvody, které se opívají o důkazy, že peníze, které tečou do Evropy, rozhodují rozhodovací procesy v našich členských státech, že rozhodují, ovlivňují veřejné mínění a mohou dokonce i ovlivňovat volby. A můžou sehrávat i svou roli na všech úrovních státní zprávy. Praní špinavých peněz. dá se, že některé členské státy jsou náchylnější k tomuto fenoménu než jiné. Některé členské státy jsou možná dokonce zásadními řetězci v celém články v celém řetězci praní špinavých peněz. Je tedy třeba rozšířit nástroj, které máme k dispozici, a to na všech úrovní, tak, abychom dokázali zakročit proti tomuto obrovskému nebezpečí. Jedním z těchto kroků bude naše zpráva. Chceme zajistit, abychom správně projednali toto téma a myslím si, že naše dnešní slyšení nás velice utvrdilo v tom, že toto téma je velice důležité, až explozivní, že je velice komplexní. Děkuji všem našim hostům, všech řečníkům za jejich velké a velice hodnotné příspěvky. Děkuji ještě jednou mnohokrát, to jsme ukončili naše slyšení a budeme pokračovat v naší schůzi tak, bychom se mohli věnovat naší zprávě, ale nejdříve si dáme krátkou pětiminutovou přestávku. Thank you.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

Milí kolegové, pustíme se tedy, prosím, do další části zasedání našeho výboru budeme se věnovat zprávě o návrhu zprávy o finanční trestné činnosti. Slovo dostanou nejprve oba zpravodajové, každý, prosím, pět minut. Luděk Niedermayer za stranu Lidovou. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že nespotřebuju plných pět minut, které jste mi dal. Okamžíček, než si to tady zorganizuju. Za prvé chci ocenit práci kolegy Jepeho dalších stínových zpravodajů a především sekretariátu a celého podpůrného týmu, protože to je opravdu složitá, složitá zpráva 1300 pozměňovacích návrhů. To je zpráva nejenom tohoto výboru, ale je to schnutí veškerých aktivit parlamentu v oblasti finančních trestných činů, vyhýbání se daňovým povinnostem daňových úniků a skandálu. Je to v podstatě nejdůležitější ekonomická aktivita parlamentu v tomto volebním období. My nechceme dát dohromady zprávu EPP a SAD, s tím by je pesnat souhlasil. My chceme vypracovat zprávu, s kterou budou moci souhlasit pokud možno všichni z různých skupin. Někdo má různý úhel pohledu, bez pochyby ne každý bude nadšen z každé řádky této zprávy, ale byl bych rád, kdyby kolegové a kolegyně mohli ocenit naše úcilí, že jsme se snažili reagovat na co největší počet pozměňovacích návrhů. Soustředili jsme se na to, abychom pracovali s důvěryhodnými zdroji informací. Snažili jsme se také získat maximum informací ze slyšení. Doufám, že nakonec ta ambiciozní zpráva bude dobrou základnou pro pokračování práce v budoucnosti, protože se domnívám, že spravedlivé zdanění boj proti finančním a daňovým zločinům a praní špinavých peněz je velice důležité a bude velice důležité i v budoucnosti. Máme před sebou eh, hlasování ve výboru 27. února, ale v mezičase budeme mít ještě spoustu termínů se stínovými zpravodaji. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že si cením velice jejich spolupráce. Zatím jsme měli uh, dvě schůzky, prošli jsme pět kapitol z devíti, to znamená, máme ještě tři, čtyři schůzky před sebou, abychom prošli celou tu zprávu, abychom se pokusili dopracovat se ke kompromisům, které budou pokud možno inkluzivní a budou moci být podpořeny. Pak máme samozřejmě věci, kterým říkáme horizontální, jako třeba minimální eh, zdanění, eh, seznam zemí, EU, kterým se říká daňové ráje. To může vést k jistým sporům, ale pokusíme se dopracovat k nějaké dohodě i v těchto částech textu. Doufám, že budeme mít dále dobrou spolupráci v nadcházejících týdnech, že se nám podaří sestavit zprávu, na kterou budeme moci po právu být pišní. Děkuji, Luďku. Je Pekofot za SAD, pan spoluzpravodaj. Děkuji, pane předsedo, děkuji Luďkovi, mému spoluspravodaji. Chtěl bych říci kolegům ve výboru, tak eh, je to eh, velká práce přijít se všemi pozněcími návrhy. Nebudu opakovat eh, to, co řekl Luděk. On řekl, v čem Eh, jak, tato práce, eh, jak je tato práce těžká. Dostali jsme přes tisíc pozměňovacích návrhů a to ukazuje, jak eh, důležitá tato práce je pro členy výboru a nejenom pro tento výbor, ale pro výbor tax 1, tax 2 a pan. A musíme tedy se postarat o to, aby všechny ty pozměňovací návrhy byly tak či onak zahrnuty. Hlavní ta zásada, která se tady objevuje, spočívá v tom, že nebudeme eh, eh, schvalovat eh, práci či kompromisy, které povedou ke rozmělnění či oslabení textu. To bych chtěl, aby bylo jasné. To, co oslabí naši zprávu, tak to dovolit nechceme. A potom chceme zapracovat eh, relevantní eh, čísla a údaje. Je důležité, aby se neopakovaly a aby byly z důvěrhodných zdrojů. To je také důležité zmínit protože stejně tak jako během dnešního slyšení objeví se nová fakta, nová čísla a můžeme tímto zprávu zlepšit. Za třetí, pokusíme se seskupit body podle témat a chceme mít eh, ve zprávě co nejrychleji ta obecná témata. A než tedy budeme mít tuto zprávu. A to je tedy to je naše metoda. A potom z více politického hlediska my jsme dosáhli dobrého pokroku, Luděk to řekl, už, dos, už eh, se uspořádala eh, setkání eh, stínových zpravodajů a jakožto spolu zpravodajce těším na dobré kompromisy. Síla konečné zprávy je v tom, abychom vyvíjeli tlak především na radu, protože rada je stále méně ambiciozní a stále méně spolupracuje v tomto ohledu. A je důležité, abychom eh, tedy toto zúraznili a aby na konci mandátu jsme vyvinuli co největší nátlak na radu. Mohu vás eh, ujistit, eh, že uděláme všechno pro to, abychom zapracovali vaše pozměňovací návrhy. Budeme pokračovat ve spolupráci a já už končím. Nechci vyčerpat veškerý svůj čas. Eh, Máme velmi nabitý eh, harmonogram, takže já bych vás chtěl požádat, abyste byli co eh, nejkonstruktivnější a tak, abychom mohli co nejdříve hlasovat ve výboru. Děkuji vám, Jepe. A vidím, že můžeme rychle přeskočit ke kolegyně Moli Scott Kate to za zelené. Já se velmi Eh, těším na tuto zprávu. Já bych také chtěla eh, poděkovat spolu s pravodajům a také ze všem zaměstnancům, kteří na tomto dokumentu pracovali, protože, jak řekl Jepe, to úsilí je obrovské a zúčastnilo se toho opravdu velký počet poslanců. Já jsem také eh, o tom eh, tweetovala, že se eh, jedná vlastně o šest různých frakcí, které se musely spojit a byli jsme mnohem produktivnější, takže z toho se můžeme poučit. My jsme celkem docela spokojeni se zprávou a Myslíme si, že, je to, eh, že pozitivním výstupem je, aby tyto výbory dále pokračovaly, aby práce byla kontinuální a kolektivně jsme se poučili, když pracujeme zde napříč parlamentem a je eh, důležité, aby eh, v rámci parlamentu jsme byli odhodlanější, pokud je o boj v případě agresivního plánování a pokud je o daňové uniky a praní peněz. A bylo by opravdu užitečné, eh, kdyby eh, docházelo k takovému eh, šetření v parlamentech a aby se, mm, aby se potom neposílali lidé do rady, aby tyto návrhy se tam neblokovaly. To je, o čem hovořil Jepe. Děkujeme spoluspravodajům za to, že za to, že zhrnuli naše pozměňovací návrhy a před celkem jich bylo 248, tak uvidíme, jak se to odrazí v kompromisech. My si myslíme, že otázka transparentnosti musí být eh, posílena ve zprávě, třeba co se týče skupiny eh, kodexu chování, tak výsledky by se měly zveřejnit a potom co se týče také skupiny pro nespolupracující jurisdikce, také eh, žádáme členské státy, aby zveřejnili také otázky, které se týkají daňové mezery, ale i jiných aspektů, tak aby existovala harmonizace v řešení problémů těchto Problému v rámci EU. Myslíme si, že je potřeba ještě dále spolupracovat a musíme eh, zakrýt stávající mezery, které eh, máme eh, v nedostatečném výběru daní. A v rámci pozměňovacích návrhů jsou také doporučení. Potom eh, eh, další daňové otázky eh, se zablokovaly na radě a já zde volám po kvalifikované většině v této souvislosti. A já doufám, že tento výbor bude dostatečně odvážný a bude volat po tomto požadavku. Závěrem, my se těšíme na to, že se zapracují na se pozměňovací návrhy, které se týkají sociálních dopadů nespravedlivého zdanění. Jsou to všechny pozměňovací návrhy, které se týkají sociálního dopadu, pokud jde o vyhýbání se daňovým povinnostem, ať je to eh, na jednom místě a zpráva Oxfamu ukazuje na to, že se zvyšuje eh, rozdíl eh, mezi občany a že to souvisí s daňovou problematikou. A my toto nemůžeme řešit, pokud nezohledníme, jaké dopady to má na nás a naše občany a jsem přesvědčena, že s tím všichni eh, souhlasíte a že je jasné, že musíme bojovat proti vyhýbání se daňovým povinnostem a bojovat proti daňovým unikům, pokud chceme, aby byla nastolena důvěra v, eh, v Evropskou unii ze strany našich občanů. Děkuji, Molly Scott mo, eh, a nyní paní Prevanč. Děkuji mnohokrát. Já nechám pracovat tlumočníky. Děkuji našim spoluspravodajům, neboť si myslím, že úroveň ambicí zprávy je velice dobrá, je to v souladu s tím, co jsme prováděli v našich předečné činnosti na tomto scénatu. Jistým způsobem je to příkladná zpráva, si myslím, dobrý příklad práce našeho Evropského parlamentu, že tady jasně vyjadřujeme naše znepokojení, které se týkají této problematiky a naši, mnoho našich občanů tato znepokojení stílí. A nyní před volbami je to tedy velice zajímavé téma. Tak tři Máme tedy vysokou úroveň ambicí a jasně ji projevujeme. A samozřejmě to je asi nejsymboličtější opatření, nejtypičtější a to je podpora, kterou Evropský parlament vyjádřil možnosti eh, hlasovat kvalifikovanou většinou v daňové záležitosti. Samozřejmě tato debata ještě probíhá, je to otevřené. Já si myslím, že to budeme moci využít i ve volební kampani. Několik poznámek pro to, abych potvrdila určité priority. První je, eh, jak to tomu hovořili spoluspravodajové, to jsou ty podmínky, za kterých bychom mohli zohlednit či sledovat vývoj té situace, zejména s ohledem na práci, kterou zveřejnila OECD, nejenom v rámci OECD, ale také v rámci toho inclusive frameworku, který dovoluje 20, 127 zemím eh, vyvíjet území v této tematice. My jsme vždy měli určitý soutěž mezi OECD a Evropskou unii, nebo OECD byla poněkud zablokována dříve, ale nyní vidíme, že se snaží velice postoupit vpřed, zejména v oblasti zdanění digitální oblasti. Tady je důležité zřítit určité stálou strukturu pro to. A pak je tady otázka toho profit shiftingu. A ten inclusive framework, dnes toto sdělení bylo zveřejněno, ale prostě ten pohyb zde je, to je důležité a ten nám nebyl znám když, v době, kdy jsme předkládali pozměňovací návrhy. Proto si myslím, že bylo hodné, abychom nalezli cestu a prostředky pro to, abychom dokázali poněkud doladit eh, ten tón naší zprávy právě s ohledem na tento vývoj odárůstí. A další věc, eh, to bych chtěla potrhnout, to je vše, co bychom mohli nazvat na no, policy gap. Mohli jsme o tom, o tom hovořili, je tady nedostatek té politice. Jestliže hovořili jsme o tom naslyšení, to je otázka toho, že členské státy tady skutečně uvolňují jakousi fiskálně niku a mm, není to přímo daňový únik. Ne, ale je to skutečně otevřená věc a je to velký silný příspěvek fiskálnímu dumpingu. Víme, že tady máme právě povinnosti pro členské státy, aby e, se snažili identifikovat s ohledem na směrnici 2011, identifikovat a vypočítat vlastně e, veškeré ty případy a objemy toho, k čemu vede tento policy gap. A další věc, to je pozměňovací návrh to je 371, tam se hovoří o možných pokrocích či poučení, které bychom si mohli vzít z kanálu Kumex. Právě s ohledem na to, co udělali členské státy, či neudělali členské státy. My jsme tak zdvořili u nás parlamentu a mezi námi, že nakonec tady nemáme ten naming a shaming, ale spíš name dropping. Spíše ta jména stahujeme, než abychom je v textech uváděli. Ale prostě ta jména tady jsou. Ta realita je taková, jaká je. Já se ptám, proč bychom neměli mít Evropské unii seznam nespolupracujících zemí? Máme tady nějaké takové iniciativy? Proč bychom je nemohli mít? Já si myslím, že je třeba se tomu věnovat. Jsme ní mezi námi. Ale pak, až tím půjdeme na venek, budeme se snažit hájit naše věc, tak nás naše voliči nepochopí. Ani novináři nás plně nepochopí, když to nebude mít jasně jmenováno. A pane předsedo, ještě dvě krátké poznámky z mé strany. Zejména ta debata která provází naši práci. Je to debata o tom, jakou strukturu zvolit, až zde bude příští parlament, známý speciální výbor či ne. A já si myslím, že bychom si o tom mohli, měli promluvit velice výrazně s výborem ekon. Já jsem v obou um, výborech, ale ne z tohoto důvodu to chci. A ještě bych tady chtěla posílit takové to přesvědčení, že tady nemůžeme oddělovat tyto otázky od uh, výboru Ekon, protože bychom by tam otázky daní oddělili od Ekonu, tak jak by nám fungovaly finanční trhy? Máme tady mít jistou pobídku a pak taky kontroly a sankce. A právě proto potřebujeme toto propojení s výborem Ekon. A poslední poznámka je to, myslím, věc, která se správně nezmiňuje. Asi by bylo vhodné to tam připojit. Pro mě by to bylo důležité. Dnes orgány, které provádí takovéto vyšetřování, například v aféře Cumex, dohledové orgány, které provádí dohled na trhy, nemohou používat fiskální údaje, tak jak jsou sbírány finančními úřady. To znamená, že tady je obrovské selhání v těch prostředcích a nástrojích, které mají dohledové orgány, proto aby mohli šetřit případy, kde dochází k neužívání. Takže pozor, pozor, tady máme velkou míru v našich předpisech a je třeba to nějakým způsobem řešit. Pane předsedo, já se omlouvám, že jsem byla poněkud dlouhá, ale ráda jsem tady tady chtěla jak si objasnit veškeré ty věci a sdělit našim spoluspravodajům to, co je pro mě důležité. Pan spravodaj, eh, prostě teda děkuji prváč a další řeči. Děkuji zpravodajům za jejich práci. Vím, že je tady spoustu pozměňovacích návrhů, tak vám držím palce, abyste se s tím popasovali. Také Stejně jako Pervanč bych chtěl zdůraznit, že můžeme vyslat dvojí signál. Uh, jako Evropský parlament, že máme jednotnou pozici, ale zároveň bychom neměli zastírat, že máme různé názory, co se týká našeho politického původu, tak říkajíc. Když eh, se podívám zpět na poslední období, tak eh, můžeme si klást otázku o tom, zda Evropská unie je schopna dopracovat se nějakých strukturálních změn v oblasti zdanění. Hlavně proto, co vyplývá z OECD, že by bylo potřeba mít ambiciózní návrhy třeba DSD, to mělo být jenom dočasné opatření a teď se vlastně ukazuje, že my jako Evropa jsme rozdělení a je tady otázka, jakou roli jako Evropa můžeme hrát. Moho, můžeme hrát nějakou roli, budeme-li jednotní. A to souvisí s faktem, že pořád máme ještě partnery, a znevýhodňujeme některé další evropské partnery a ano, měli bychom jasně říci, které země blokují pokrok v této oblasti. Takovou odvahu bychom jako parlament měli mít. Ne, neřekl bych naming a shaming, řekl bych, že prostě eh, říci, kdo blokuje pokrok v Evropské unii, je v pořádku. Také si myslím, že bychom se měli podívat na práci OECD, co my jako Evropský parlament můžeme. Myslím, že už máme pozici, které se zbližují, hlavně co se týká CCTB. Tady jsme se shodli na některých věcech, OECD o tom bude diskutovat. Já si myslím, že bychom měli pokračovat uh, že v tom, eh, abychom měli jednotnou pozici v OECD a měli bychom se touto cestou ubírat dopředu. Děkuji, Pole. Všichni, kdo jsou přítomní, už pohovořili, tedy dostanou slovo Prajovodajové zpět. Luděk, prosím. Děkuji vám za tuto rozpravu. Co se týká OECD, pokud vím, tady je nějaké spoždění, budeme to samozřejmě sledovat, protože OECD je pro nás jeden z nejrelevantnějších zdrojů ale chtěl bych říct jenom jednu věc. To, co řekl Pol, s tím zcela souhlasím. Určitě tam budou politické rozdíly, ale v těch oblastech, kde jsme schopni se dohodnout, je pro mě vždycky kompromis cený. Ano, budou tam různé rozdíly, ale tam, kde můžeme najít nějaký rozumný společný text, tak bych byl pro něj, pro ten společný jednotný text, abychom neměli stovky pozměňovacích návrhů. Jepe? Děkuji. A obracím se na Moli. Ano, vy máte pravdu. Některé eh, pozměňovací návrhy obsahují konkrétní věci, které bychom měli dát eh, do zprávy a eh, to by mělo být podstatou těch našich zjištění a mělo by se to, být zahrnout do, mělo by se to zahrnout do kompromisu. Eh, co se týče návrhu OECD, bez diskuze v Evropě a nátlaku v Evropě, tak nedojde k pohybu v OECD v, této, eh, v tomto výboru i v předchozích eh, výborech se uznala úloha, kterou máme také, abychom eh, zahájili globální diskuzi pro lepší ochranu. Musíme se na to podívat opatrně, ale je to dobrý krok, že OECD se dívá na BEPS 2.0 a že se dívá na ty problémy, které jsou ve světě. A potom pokud jde o státy Evropské unie, ano, existují tady politické rozdíly, ale co se mě týče, nemůže existovat eh, jednota eh, tam v těch oblastech, eh, kde máme právo jako členský stát podkovat boj proti nezákonným přeshraničním daňovým eh, praktikám. A my eh, samozřejmě nebudeme vždy 100% souhlasit a musíme souhlasit s tím, že taky v něčem nesouhlasíme. A to potom půjde na plenární zasedání. Cílem je, aby zásada jednomyslnosti eh, to, že to chrání daňové ráje, tak to jsem vždy považoval za poněkud podivné a to i v souvislosti s naším vnitřním trhem, vedly k tomu dlouhé diskuze, ale eh, komise eh, ve svém sdělení hovoří o tom, že bychom se přesunuli ke kvalifikované většině a to je věc, kterou chceme zohlednit naší práci, pokud chceme efektivnější, spravedlivější Eh, společnost a pokud chceme, aby existovala větší konkurence, tak to také musíme zohlednit. Děkuji za vaše připomínky, těším se na eh, setkání s vámi, kdy budeme moci předložit všechny kompromisy. Děkuji, Jepe. Chtěl bych eh, připomenout, že se bude hlasovat 27. února na výboru a že pravděpodobně, eh, nejpravděpodobnější, eh, nejpravděpodobně se o tom bude hlasovat na plenárním zasedání v březnu. Eh, všem, kteří jste dnes zůstali až do konce, tak vám děkuji za účast a další setkání bude jednání výboru 4. února. Děkuji všem tlumočníkům a končím dnešní zasedání.